Tak začneme. Ci siamo. Buon pomeriggio a tutti. Dobré odpoledne. Zahájíme zasedání našeho výboru a ze všeho nejdříve bych vás bych se vás chtěla zeptat, jestli souhlasíte se změnou pořadu jednání. Totiž přidali jsme tam jeden bod, eh, pod bod různé, potomce paní McGuinness s dalším kolegou eh, nás žádali diskuzi, která se týkala pozměňovacích návrhů našeho výboru, které byly schváleny na výboru pro rozpočet. A je tedy nutnost se na to ještě jednou společně podívat, aby bylo případně možné je znovu navrhnout na plenární zasedání. Pokud proti tomu nic nemáme, eh, tak tento závěrečný bod přidáme na dnešní pořad jednání. Nakonec. Dobře. No a teď můžeme pokračovat. Dnes bude naše jednání přímo vysíláno na internetu. A ještě vám chci připomenout, že 27. října odpoledne bylo to zasedání zrušeno. Takže budeme mít zasedání 26. odpoledne a 27. ráno. Ty proběhnou tak, jak bylo naplánováno a 27. odpoledne se to zasedání zrušilo. Tak. Takže to byla sdělení předsedy. A teď můžeme rovnou začít s tím naším seminářem. Nedostatek bílkovin v Evropské unii. Jak řešit tento dlouhodobý problém? Spravodajem je pan Martin Hoisling. Já vás tady zdravím. Jak víte, Evropská unie neměla eh, nikdy dost eh, základních surovin, hlavně pro krmivo pro zvířata. V posledních letech se tento problém výrazně zhoršil. A to proto, že se výrazně snížila vnitřní produkce v Evropské unii. Takže se stáváme stále více závislými na dovozu. A abychom eh, podpořili práci našeho kolegy Martina Hoislinga a jeho zprávu. Rozhodli jsme se, že zorganizujeme takovýto workshop. Zorganizoval ho náš Policy Department a já tady vítám autory eh, té studie, pana Ivse Drona a paní Alessandru Peše z Itálie. Pan Dron z Francie dostane slovo rovnou a potom po jeho prezentaci začneme s diskuzí. Takže prosím, pane Dron, máte slovo. Monsieur le Président. Pane předsedo, děkuji vám eh, za slovo. Je mi velkou ctí být sem pozván, abych tady mohl prezentovat eh, několik eh, prvků týkající se závislosti Evropské unie na bílkovinách. Je to otázka, kterou se jakožto eh, ekonomický výzkumník eh, zabývám už několik let eh, v Indra ve Francii. A chtěl bych se zabývat pěti otázkami, které se týkají tohoto bílkovinového deficitu. Nejdřív bych chtěl připomenout něco o vývoji našich ploch půdy, které používáme eh, pro pěstování bílkovin a potom bych to chtěl uvést do takového toho mezinárodního kontextu. A za třetí eh, bych chtěl mluvit o hlavních eh, charakteristikách krmiva pro zvířata v Evropské unii. Za čtvrté bych se chtěl podívat konkrétněji na některá ustanovení v rámci hodnocení společné zemědělské politiky a upřesnit určitá opatření, která byla přijata ve Francii, abychom se pokusili tuto produkci zlepšit. Poslední věc, o které bych chtěl mluvit, je, jaké nástroje bychom mohli na komunitární úrovni použít, abychom navýšili produkci eh, těchto bílkovin a to nejen na úrovni jedné jediné země. Tady ty první grafy vám ukazují vývoj eh, ploch produkce používaných eh, v Evropské unii. První fáze trvala do roku 1993. Tam se půda využívala hodně, potom došlo k relativně stabilní úrovni, která trvala až do roku 98 a potom jsme se několik let e, drželi dál na této úrovni, ale od roku 2005 e, začala ta křivka prudce padat. E, přišli jsme zhruba o 50 ploch za tři roky. Potom mezi lety 2009 a 2010 se to lehonce zvedlo. Když se podíváte na detaily u jednotlivých produktů, tak uvidíte, že e, většinou tam jde o proteinový hrách. E, některé jiné produkty zůstaly relativně stabilní. Samozřejmě, že toto mělo potom dopad na oddělávané plochy, a mělo to určité neblahé dopady na vývoj v Evropské unii. Dá se říci, že produkce bílkovin v Evropské unii byla historicky vždy dominantou Francie, která obdělávala největší plochy. Ještě v roce 2009 vidíme, že Francie, Španělsko a Velká Británie tyto tři země představují každá za sebe zhruba 30 komunitární produkce. Eh, tady eh, jsme měli 12 starých zemí Evropské unie. Když se podíváte i na ty nové členské státy unie, tak tři země, eh, které vstoupily do Evropské unie v roce 95, tam přinesly další plochu, zhruba 70 tisíc hektarů v současné době a tam dochází k určitému pozitivnímu rozvoji od roku 98. Potom eh, země, které vstoupily v roce 2004, představují větší podíl plochy 180 tisíc hektarů. A tam je to zastoupeno hlavně v Polsku, ale i tam dochází spíše ke stabilizaci situace a rozhodně eh, se ty plochy nerozšiřují. No a potom, co se týká eh, Bulharska a Rumunska, tak tam máme podle údajů FAO zhruba 23 tisíc hektarů. Takže, jak vidíte, je to poměrně omezená plocha půdy. A hlavně lze říci, že ve všech těch nových členských státech oproti těm starým jsou ty výnosy relativně slabé. V zásadě těch 12 nejstarších zemí Unie představuje přes 76 ploch a přes 86 té bílkovinné produkce v Evropské unii. Takže, když se snažíte vysvětlit si tento vývoj, myslím si, že je třeba podívat se na tři důležité faktory. A to je komunitární právní úprava, potom eh, vývoj v oblasti výnosnosti půdy, no a za třetí je tam vývoj cen. Co se týká vývoje evropské právní úpravy. Od roku 78 až 92 jsme měli takový velmi podpůrný systém, kde byl pro bílkoviny stanoveno minimum a potom tam byly ještě proměné dotace, které se měnily podle cen soji a které byly potom vypláceny uživatelům, hlavně tedy eh, zemědělcům, kteří pracovali v této produkci. Mezi lety 1993 až 2003, ve skutečnosti v roce 1993 totiž eh, dojde k takovému velkému zlomu, protože už nemáme ty proměnlivé dotace, nemáme už žádné minimální ceny, ale máme podporu, která je vyjádřena v hodnotě na tunu a která se potom násobí e, výnosností, regionální výnosností a to e, vychází z různých e, regionálních plánů členských států. No a ty dotace pro obiloviny se progresivně snižují, až se dostávají na 9,5 eura na tunu. Od roku 2004 se stanoví pevné dotace na hektar ve všech zemích a je to 55,6 55,6 eh, euro na hektar. Ovšem takováto podpora má na ten vnitřní systém následující dopad. Znevýhodňuje ty země a regiony, kde se pěstují hlavně obiloviny a naopak to zvýhodňuje ty země a regiony, kde eh, mají eh, ty plochy, kde se pěstují obloviny, nízkou výnosnost. Co se týká výnosu půdy, tak tady vidíte nahoře ten graf, kde se ukazuje, že vývoj byl dobrý v Evropské unii pro některé druhy luštěnin, nicméně v posledních letech u bílkovin eh, se to začalo výrazně klesat. A když se podíváte na ty hodnoty u obilí, protože tam máme problém s konkurencí, tak jasně vidíte, že u hrachu je to asi 56 E, výnosů u obilí a u jiných e, luštěnin je to ještě méně. V Evropské unii jsou ty výnosy velmi odlišné od země k zemi. Například ve Francii máme docela vysoký index, je to, přes, je to tedy přes 145 průměru Evropské unie. Velká Británie je také trošku nad průměrem Německo je v podstatě v tom průměru, nicméně máme mnohem nižší výnosnost půdy v Itálii a hlavně ve Španělsku. A navíc musíme konstatovat, že už několik let, hlavně ve Francii, hlavně ve Španělsku, eh, došlo eh, k výraznému rozšiřování takovýchto ploch. Takže zkrátka eh, vypadá to, že jedním z hlavních důvodů eh, je snižování v jednotlivých státech, snižování výnosnosti, ale také snižování ploch půdy. Eh, ve Francii máme velký handicap, snižuje se ho teď o 40 takže je vidět, že abychom vyrovnali to snižování výnosů, museli bychom zhruba o 40 snížit ceny. Když se teď podíváte na vývoj cen, A tohle jsou e, ty regiony, kde se hodně konzumují luštěniny, e, jako třeba Bretaň a další a vidíte tam, eh, že ta cena tam neustále klesá. A jak vidíte, eh, cena hrachu je vždy mezi cenou pšenice a soji. Když se podíváte na podíl nebo na vzájemný poměr eh, cen hrachu a pšenice, tak jak vidíte, ten poměr je poměrně slabý ale nikdy dos- nedosáhl podílu 1,4, který, který by byl ideální, abychom zajistili dostatečnou konkurenceschopnost. Mezi lety 2006-2007 a 2007-2008 byly ceny pšenice velmi vysoké. Měli jsme tedy velmi nízký poměr uhrachu což znamenalo, že v té chvíli tento sektor ztratil velmi na své konkurenceschopnosti, což vysvětluje potom negativní vývoj cen. Takže lze říci, že ceny tyto ceny záleží na poptávce po krmivu pro zvířata, no a toto má potom dopad na zemědělce. Ceny e, se musí totiž e, adaptovat na ceny základních e, surovin, tak jak jsou tyto stanoveny v tom vzorci zpracovaných produktů. Když se podíváte na hrách a na vývoj ceny, tak lze ukázat, že cena hrachu je vypočítávána pravidelným vzorcem, ve kterém se uplatní cena pšeny a cena soji a ty koeficienty jsou 0,65 a 0,32. Tyto koeficienty odpovídají rovnici, která je založena na výživném složení tří produktů to znamená jejich obsahu bílkovin. A co se týká standardního hrachu, který se používá jakožto krmivo pro zvířata, tak eh, tam eh, je odlišná cena než cena hrachu, který se používá eh, pro produkty určené pro lidi. Ovšem ta cena se mění podle deficitu, který existuje v těch velkých eh, dovozních zemích, jako je Indie, Pakistán, Čína, Egypt. A také eh, to závisí na trhu v Kanadě a ve, členských, ve Spojených státech. je také důležité říci, že tyto bílkoviny jsou součástí eh, velké rodiny obilovin, olejovitých a luštěnin, eh, které nejsou eh, v stravě zvířat ani lidí ničím nahraditelné. Tyto tři produkty se pěstují v celém světě je to zhruba miliarda hektarů, což odpovídá produkci 2,8 miliard tun, které se rozdělují, a to je důležité vidět, na eh, lidskou potravu zhruba 1,2 milionů a potom 1,1 milionu jde na krmivo pro zvířata. Takže na světové úrovni je teď ten objem Eh, který jde do stravy pro zvířata, opravdu velký a navíc se neustále eh, zvyšuje. Je potřeba několik kilo eh, rostlinných bílkovin, abychom vyprodukovali jedno kilo živočišných bílkovin. A navíc se tyto ceny mění podle demografického vývoje a tak dále. Takže se tady neustále zvyšuje počet eh, nebo objem produkce soji. V dnešní době je to 69 eh, eh, konzumovaných ve světě. Soja a kukuřice to je hlavně pěstováno v Jižní Americe neustále se zvyšuje objem produkce sojových klíčků a myslím si, že důležité je říci, že ve světě existují čtyři země, jen čtyři země, které představují zhruba, zhruba 68 spotřeby. Hlavním spotřebitelem je Čína, 37 milionů tun, potom Evropská unie, potom členské státy a pak Bra- potom Spojené státy a pak Brazílie. ale vývoj v Asii je velice rychlý, protože v Číně se například ta eh, spotřeba soji eh, zvýšila za 10 let eh, o 100%, teď je na 200. V Brazílii se zvýšila o více než 84%, když to v Evropské unii a ve Spojených státech je ten růst 6 až 1%. Evropská unie je tedy takový zralý trh. Je to velký trh, ale není v něm velký vývoj, takže pro, vývo- pro země, které vyváží, to není tak zajímavé. Jsou pro ně mnohem zajímavější ty velké azijské trhy. Takže Evropská unie se teď nachází v trošku složité situaci. Když eh, chce přimět eh, naše dovozní partnery k respektování určité kvality, například eh, soja, která by nebyla geneticky upravená. Ukazuje se, že naše pozice je stále slabší oproti jiným zemím, dovozcům. Potom, co se týká produkce, tak e, ta se ve Spojených státech vyvíjí málo, v Brazílii se dokonce zpomaluje a mezinárodní trh se stále více spolehá hlavně na Argentínu. Potom sektor zvířecího krmiva v Evropské unii. Tady mám jen pár prvků, eh, které bych chtěl zdůraznit, že je to zhruba 280 milionů tun, tedy z toho tak zhruba 100 milionů tun jde hovězímu skotu, dalších 100 prasatům a dalších 70 drůbeži. Což je zhruba z poloviny pokryto průmyslovými průmyslovým složeným krmivem. A zbytek e, to, je, to jsou potraviny, e, které jsem používány přímo na zemědělských hospodářstvích, jakožto většinou obiloviny, které zvířata konzumují. Indexy spotřeby se teď zvyšují, což se ale váže na sníženou živočišnou produkci. Bílkovinné produkty eh, se tedy dostávají hlavně do sektoru eh, složených potravin a tam to záleží zase na cenách a na dostupnosti těchto produktů. Teď bych možná ještě eh, rychle tady prošel otázku bílkovin a zvířecího krmiva. Zdá se mi totiž důležité říci, že ať už, ať už se v Evropské unii produkuje kolik chceme, tak to nikdy nebylo víc než 5 milionů tun a nikdy nebyl problém s odbytem těchto bílkovin. Vždy byly spotřebovávány i v době, kdy jsme produkovali mnohem více, tak přesto jsme měli docela výrazný dovoz. Když se teď podíváte na celek těch produktů a na možné náhražky, vidíte tam tu tabulku, Takže od té doby, co už se nepoužívá masová moučka, tak Evropa teď závisí na kolze, na slunečnicích a bílkoviny přes zlepšení stavu v roce 2009 mají velmi malý podíl. Klíčky soji 59%, kdežto ty bílkovinné produkty jsou jen 2%. A když to vezmete jakožto ekvivalent v silových klíčcích, tak vidíte, že máme deficit zhruba 17 milionů tun. A když toto převedeme na plochu pro pěstování soji, dá se říct, že importujeme zhruba 17 milionů hektarů bílkovinných produktů, hlavně ze zemí Latinské Ameriky takže abychom mohli uspokojit naše potřeby, bílkoviné dovážíme hodně v hektarech. Teď bych to chtěl uvést do mezinárodního kontextu. Viděli jsme, že produkce bílkovinných produktů se snižovala až do roku 2008, což je vidět také v hodnocení SZP, kde je jasně vidět. Taktéž v nařízení 73 z roku 2009 je, že ty prémie pro bílkovinné produkty mohou být zachovány po rozhodnutí členských států až do roku 2012. Bude to 55,57 euro na hektar. A později by tato prémie měla být zaintegrována do toho režimu jednotných plateb tomto nařízení se také mluví o maximální zaručené ploše 1,648 milionů hektarů. To je taková historicky nastavená plocha, která odpovídá určité úrovni produkce. Ovšem, Toto nařízení ohrožuje budoucí produkci bílkovinných produktů, protože už teď, když tam máme tu prémii 55 euro, nebylo snadné uchovat eh, objem těch ploch. Možná, že aby se vyvážil tento obecný princip, máme článek 68 nařízení, kde se mluví o možnosti specifických druhů podpory v určitých případech. Tam máme ty tři body. Jednak pro určité druhy zemědělství, které jsou důležité pro ochranu nebo zlepšení životního prostředí. Další bod, který je tam uveden, je, aby se zlepšila, zlepšilo uvádění zemědělských produktů na trh. A potom v bodě 5 tam se mluví, že je to možné zajistit u určitých zemědělských aktivit, eh, které sebou nesou výhody eh, pro zemědělství a životní prostředí. A v takovýchto případech eh, bude podpora omezena na pokrytí ztráty zisku. Takže, jak vidíte, je tam globální omezení pro financování i v rámci toho článku 68. Je tam limit 10% a potom je tam ještě podlimit 3,5% eh, pro pro ty státní dotace, které nejsou součástí toho zeleného balíčku. Takže Francie se rozhodla, že začne zvyšovat produkci bílkovinných produktů. A to e, v rámci schůzky ministrů životního prostředí a v rámci programu Objektiv Tech 2020. Ten program e, si určil pět konkrétních cílů. Eh, snížit eh, fitosanitární produkty nebo jejich využívání, eh, zajistit, že hospodářství budou fungovat v rámci udržitelného rozvoje, budou používat praktiky, které jsou zadaptovány na území, že se posílí komunitární podpora v oblasti rostlinných proteinů, že se podpoří jejich vložení do zemědělského cyklu, že se zvýší výzkum a inovace v oblasti luštěnin a bílkovinných produktů. A další bod eh, to byla restrukturace tohoto odvětví s tím, že by se vyvinuly eh, zvláštní smluvní vztahy mezi producenty a uživateli. V roce 2010 byla přijata nová opatření, jednak eh, doplňková podpora eh, pro bílkovinné produkty a luštěniny, eh, pro krmivo zvířat. Na to bylo vyčleněno 39 milionů euro a 1 milion euro. Potom je tam podpora pro diverzifikaci platí určitá omezení, že totiž hlavní rostlina pěstovaná na hospodářství by neměla být více než 45 a tak dále a tak dále. Mělo by to skutečně vést k diverzifikaci aktivit. Takovéto dotace už existovaly ale eh, předtím bylo nutné se do nich zapojit na nejméně pět let. Jaké byly výsledky tohoto plánu na obnovu? Mezi lety 2009 a 10 jsme měli zvýšení o 92 eh, celkem. Bylo tam u hrachu zvýšení o 109 zatímco ve zbytku Evropské unie tam to navýšení bylo 1 až 8 A přes snížení výnosů půdy se ve Francii u obilovin ta produkce zvýšila o 590 tisíc tun. A je docela zajímavé provést propočet efektivity tohoto plánu eh, veřejných dotací. Těch 39 milionů euro nám umožnilo zvýšení produkce, která odpovídá slovým klíčkům o 0,45 milionů, což by, byl, by byla cena 88 euro na tunu, což je samozřejmě mnohem nižší, než kdybychom to museli dovážet. Co se potom týká komunitárních dotací, bylo to původně těch 55 euro, ve Francii se přešlo z 11 na 22 milionů euro, což ukazuje, eh, že eh, je tam eh, zvýšení o 24 euro na tunu. Takže když dáte dohromady všechny ty náklady, pořád to stojí mnohem méně, než když soju dovážíme. Takže jsme ve Francii v podstatě v roce 2010 dosáhli cíle, který byl původně stanoven až na rok 2012. Když se teď podíváme na to, co je možné učinit na komunitární úrovni, tak tam je velký problém, že totiž potřebujeme dostatečnou kritickou masu, abychom zaktivovali jednotlivé aktéry, co se týká uživatelů, Ten trh je evropským trhem, takže bude vždycky důležitý interní obchod. Je tedy třeba najít v Evropské unii nějakou kritickou masu, aby tam mohly začít fungovat normální mechanismy vnitřního trhu, což se v současné době neděje. Je třeba zajistit toto odvětví a znovu investovat do výzkumu pro nové výzkumu nových druhů osiv a udržitelnějších eh, rostlin. Navíc je třeba zajistit lepší záruky proti rizikům změn cen a výnosů. A poslední abych to uzavřel, eh, dokáže si představit eh, dotace, které by kompenzovaly rozdíly v době, kdy dochází k velkým výkyvům cen a mezi tím bychom počkali eh, na inovace výsledky výzkumu, které by nám potom umožnily se znovu stát konkurenceschopnými v oblasti cen. Dobré by také bylo zajistit státní podporu pro využívání bílkovinných produktů, jakožto krmivo pro zvířata. A využívat eh, ty propočty, o kterých jsem mluvil ovšem v rámci celého cyklu. Co se potom týká krmiva pro zvířata, tak e, průmysloví producenti dobře znají výhody rostlinných bílkovin, ale v posledních letech e, je přestali produkovat a bylo by dobré, abychom znovu zbudili jejich zájem o toto odvětví. dobré by bylo také eh, vyvinout nástroje, které by zajistily určitou minimální cenu bílkovinných produktů. Ve Francii teď máme takový indikátor cen, který byl vytvořen společně eh, mezi výzkumem a uživateli a zjistilo se, že režim, který by tedy zatím nebyl ještě možný pro tyto produkty, by nám umožnil regulovat ceny bílkovinných produktů právě ve vztahu k cenám pšenice. Potom bychom potřebovali eh, nějaký nástroj, který by podpořil diverzifikaci jednotlivých kultur a přínosy, které bychom od tohoto očekávali na úrovni životního prostředí například. Eh, tam eh, jsme na tom ve Francii hodně pracovali na Generálním komisariátu pro udržitelný rozvoj, Ty hlavní přínosy eh, by bylo, že by se nemuselo už tolik využívat eh, dusíkové, dusíkových hnojiv. Navíc by se snížily negativní dopady na životní prostředí. Co se týká potom krmiva pro zvířata, eh, tak v případě, že by došlo saturaci 1,6 milionů hektarů a zvýšila by se výnosnost Ve Francii bychom tedy dospěli k 8, k 8 milionům tun bílkovinných produktů, což je velké navýšení oproti roku 2008. Je to plus 2,7 milionů které by odpovídaly klíčkům soji, což by v podstatě odpovídalo 1,9 milionů hektarů. Další přínosy by spočívaly v tom, že by méně fluktuovala cena méně by fluktuovaly ceny obecně Navíc bychom vyřešili e, některé otázky jako produkci bez genetické modifikace, biologickou produkci a tak dále. A navíc by nám e, takovéto krmivo zajistilo e, nezávislost v oblasti bílkovin. A poslední věc. Zemědělský potenciál, potenciál v Evropské unii je eh, mnohem vyšší než 2%, která v současné době obděláváme, ale i ten zootechnický potenciál by se dal odhadnout na zhruba 15 milionů tun. Takže, jak je vidět, eh, situaci je třeba hlavně řešit eh, na úrovni nabídky. Děkuji. Dobře, no děkuji panu Dronovi. On nám tady řekl mnoho zajímavých věcí, které musíme uvážit. A teď má slovo paní Alessandra Peše. E, já vám dám slovo, ale prosím, držte se svého řečnického času, protože my bychom pak chtěli mít ještě diskuzi. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Jenom se rychle připravím. Ještě jednou děkuji. Nejdříve bych chtěla poděkovat eh, předsedovi a předsedovi výboru pro zemědělství za to, že mě pozval. Já jsem Alessandra Pese a pracuji eh, v Institutu pro výzkum v oblasti zemědělství v Itálii. Dostala jsem za úkol, abych se podívala na to, jak jaké změny proběhly eh, v oblasti eh, sektoru eh, bílkovinných plodin a snažím se propojit otázku produkce s otázkou chovu dobytka. Zároveň jsem se snažila analyzovat, jaké možnosti existují v současné fázi plánování a také s ohledem na přeskum po roce 2013. Předchozí řečník nám poskytl jasné informace týkající se změn, ke kterým došlo v oblasti pěstování bílkovinných plodin. A já se nyní budu soustředit na tři věci. Za prvé změny v této oblasti, konkurenceschopnost a následné možnosti v oblasti vytváření politiky. Jak už jsem řekla, budu se snažit být stručná. Po, střed, eh, po přeskumu v polovině období došlo k výrazným regionálním změnám, pokud jde o to, co se pěstuje v oblasti bílkovinných plodin v některých oblastech, eh, geografických oblastech eh, byl zaznamenán pokles. To už jsme slyšeli v předchozí prezentaci. Jedná se eh, o oblasti, které mají vysoký výnos a zároveň v některých oblastech s nízkým výnosem došlo ke zvýšení intenzity pěstování bílkovinných plodin. Nebudu hovořit o jednotlivých regionech, protože předchozí řečník už hovořil o důvodech pro tyto změny. Hlavní věc, která vyplývá z celé řady studií, ukazuje, že přeskum v polovině období v roce 2003 nezměnil um, rozhodování zemědělců. Došlo k otevření trhu, došlo k, ke zvýšení konkurence s ohledem na další výrobky a tak bílkovinné plodiny byly nahrazeny jinými. Pokud se podíváme na ten uh, koláčovitý diagram, tento diagram se snaží ukázat, jaké jsou názory zemědělců na to, proč nyní pěstují méně bílkovinných plodin. Vycházíme zde ze studie Evropské komise, která se stávala z interview zemědělců. 45 zemědělců řeklo, poukázalo na to, že zde dochází ke změnám, že tedy eh, pěstují jiné produkty než dříve. Jsou zde ale výrazné rozdíly mezi zeměmi. 45 je průměr, ale v některých zemích je tomu jinak. Například v Německu došlo ke změně v základu plateb. A to požadov, považovalo za důležité 54 zemědělců. Co jsme se snažili udělat, bylo poukázat na to, že volba pěstovat bílkovinné plodiny je ovlivněna celou, celou řadou faktorů také cenou na trhu. Je to ovlivněno mimo jiné také eh, cenou eh, na bílko, za bílkovinné produkty, ale také cenou za jiné plodiny a také cenou na hektar za základní plodiny. A 90, 19 a 15 zemědělců se domnívá, že důležitým aspektem je na jedné straně platba na plochu a na druhé straně platba s ohledem na ekologičnost. Reforma v roce 2003, jak řekl předchozí řečník, nevedla k tomu, že by se zvýšila eh, produkce bílkovinných plodin. Došlo k nárůstu konkurence mezi bílkovinnými plodinami a ostatními plodinami. Nyní se podívejme na odvětví hospodářských zvířat. E, to je tedy odvětví, které využívá bílkovinných plodin pro krmivo. A prvním závěrem, které, který můžeme učinit, pokud se podíváme na tyto údaje, je, že v posledních třech let došlo ke krizi v sektoru hospodářských zvířat. Marže mlékárenských zemědělských podniků byly vyšší v roce 2008 a 2009. Eh, došlo ale ke zhoršení, pokud jde o konkurenci. V posledním roce došlo k nárůstu nákladů, především eh, nákladů na energie a také na krmiva. Eh, došlo také k velké volatilitě cen. To jsme viděli na předchozím slajdu. A tato volatilita cen byla hlavní příčinou problému. Živočišná výroba představuje 44 přidané hodnoty v zemědělství. Je to téměř eh, tedy polovina. Spotřeba krmiva nebo tedy náklady na nákup krmiva v roce 2009 představovaly 54 Spotřeba krmiva představuje 60 eh, z produkce zemědělských eh, usedlostí a 40 produkce je produkce ze strany výrobců krmiv. A to jsou údaje poskytnuté profesní asociací výrobců krmiv. Produkce krmiv v Evropě, jak řekl předchozí řečník, poklesla mezi lety 2000 až 2008 a naopak došlo k nárůstu produkce krmiv v jiných zemích, jako je například Čína. Nyní se podívejme na jednotlivé možnosti politických řečení. Co tady z těchto údajů vyplývá? Já se budu snažit být eh, stručná a vyvodit eh, z těchto údajů některé závěry. Studie ukazují, že společná zemědělská politika neposílila toto odvětví. Trh jako takový eh, se změnil. Otevření trhu změnilo situaci. A to mělo vliv především na oblasti s nižším výnosem. Došlo k otevření trhu vůči ostatním zemím a to znamenalo, že mezinárodní cena nyní určuje cenu také v Evropě. Určuje cenu v sektorech, které využívají eh, bílkovinných plodin, a to je tedy především sektor živočišné výroby nebo hospodářských zvířat. To má samozřejmě vliv na konkurenceschopnost eh, tohoto odvětví hospodářských zvířat. Eh, tento slide je možná špatně vidět, ale zde jsou různé možnosti politických řešení vyplývající ze situace. na jedné straně Zde vycházím z diskuzí o budoucnosti SZP po roce 2013 a rovněž se zde zohledňují omezení, která jsem zde prezentovala. Pokud se podíváme na tyto možnosti řešení detailněji, vidíte, jaké jsou cíle, které, kterých by mělo být dosaženo prostřednictvím nástrojů SZP eh, po roce 2013. SZP po roce 2013 bude mít za cíl soběstačnost, a bezpečnost potravin, ehm, ohled na životní prostředí, a udržitelnost hlediska životního prostředí a tak dále. Tyto cíle ale ne vždy směřují tím stejným směrem. Mohou jít proti sobě. A pokud se rozhodnete pro jednu věc, musíte si být vědomi toho, že nástroje, které používáte, které použijete pro dosažení jednoho cíle, mohou zkomplikovat dosahování jiných cílů. Tři důležité oblasti, ve kterých je možné zasáhnout, jsou následující. Za prvé se eh, chceme vyhnout fluktuacím eh, v oblasti sektoru hospodářských zvířat, eh, především pokud jde o fluktuace na mezinárodním trhu. Je nutné mít lepší řízení rizika a rovněž je třeba mít nástroje, které stabilizují příjem. Jinými slovy, riziko může být přeneseno na finanční trhy. A toto riziko dále může být přeneseno na trhy pojišťovnictví, nebo to může být převedeno do systému úvěru, tedy do bankovního systému. To má celou řadu důsledků, takováto struktura. Pokud převedete riziko na finanční trhy, tím, že budete využívat například futures. Poté se musíte snažit vyhnout spekulacím. A protože poté by trhy eh, ne, poté by ceny neurčovaly ehm, aktéři na trhu, ale obchodníci s futures. Jedním ze způsobů, jak to udělat, je kontrolovat fluktuaci na trhu. a zabývat se tím, co se stane z trhy, když e, tam nebudou futures, protože e, v některých oblastech mohou být využívány futures, e, v jiných nikde, nebo pro některé produkty ano, pro jiné nikoli. A tak zde může vzniknout nerovnováha. Další možností je přenesení rizika na trhy s pojištěním. Otázka, která vyvstává, je ale, kdo z toho bude profitovat. Když budeme podporovat systém pojištění, poté to bude znamenat, že otevřeme tento trh pojišťovnám. A to znamená, že tento trh bude nutné monitorovat. Existuje španělský systém, který je považován za velice dobrý systém, protože je do něj do značné míry zapojen veřejný sektor. To znamená, že vláda dělá určité kroky a využívá systému pojištění. Dále existuje kanadský model, který eh, se nazývá Agri Invest a Agri Stability. Kanadský model zahrnuje finanční nástroje, eh, které umožňují státu investovat nebo eh, zemědělcům investovat tak, aby mohli stabilizovat svůj příjem. Pokud chceme využívat takovýto systém, poté je nutné, aby zemědělci věděli, jaký to může mít dopad. A je zde další velmi důležitý bod, týkající se nástrojů na stabilizaci příjmů nebo na řízení rizik. a to je eh, využívání mechanismů finančního inženýrství. Tyto mechanismy je možné využívat nejenom pro investice, ale také pro udržování stálých příjmů. V rámci druhého pilíře z jedn, eh, politiky pro eh, venkov z roku 2006 v tomto pilíři je stanoven systém finančního inženýrství. Ovšem nyní to již do politiky rozvoje venkova není zahrnuto. Ovšem e, fond záru, záruční fond by mohl být určitou alternativou pro budoucnost. A další bod je e, snažit se o to, aby e, odvětví živočišné výroby bylo konkurenceschopné na mezinárodním trhu. Existují různé standardy, které požadují, abyste například jako zemědělec používali určité druhy krmiv. Co potřebujeme udělat, je to zjistit, jakým způsobem ta konkurence, které čelí evropští zemědělci, může být regulována. Protože pokud máte různá pravidla týkající se geneticky modifikovaných organismů ve svém směsném krmivu, Eh, může to vést k narušení eh, konkurence, protože geneticky modifikované krmiva mohou být levnější a je třeba podívat se na to, jak můžou, ehm, může evropský sektor konkurovat eh, třetím zemím. Protože pokud máte podporný systém pro kvalitní produkty a organické produkty. Potom je třeba tento systém také zohlednit. Já jsem byla v kontaktu s, s, Evropsko, s americkým dozorcem v této oblasti a tento dozorce zavedl pokyny týkající se využívání kukuřice a označování toho, že kukuřice byla produkována ekologicky. Potřebujeme nějakým způsobem přesvědčit spotřebitele o tom, že je pro ně dobré, aby upřednostňovali eh, bezpečné eh, potraviny, které jsou označené například eh, tak, že nejsou z geneticky modifikovaných plodin. Existují eh, zde tedy eh, různé standardy, eh, různá omezení pro zemědělce a je třeba zajistit, aby tyto standardy a tato omezení neomezovaly jejich konkurenceschopnost. A poslední věc se týká zlepšení toho, jak funguje průmysl nebo odvětví hospodářských zvířat. existují různé způsoby, jak to udělat. Um, Jedním ze způsobů je výzkum. A inovace. Inovace mohou zlepšit fungování odvětví hospodářských zvířat. bílkovinné plodiny by neměly být považovány za okrajové plodiny, které si nevyžadují žádné inovace kvůli tomu, že mají e, omezený podíl na trhu. Je třeba, aby zde existoval nějaký výzkum a inovace v této oblasti. Další otázkou jsou smlouvy s odvětvovými organizacemi. Skutečnost, že toto odvětví není efektivně organizováno, představuje nevýhodu pro zemědělce i spotřebitele. Musíme se tudíž zamyslet nad tím, jaké nástroje by mohly posílit organizaci tohoto odvětví. V současné fázi v rámci druhého pilíře probíhá experiment týkající se investic eh, v celém výrobním řetězci. A tento experiment by mohl přispět k lepší organizaci tohoto odvětví. V budoucnosti ovšem budeme muset eh, věnovat pozornost také platbám a eh, době Eh, splácení, eh, protože to může mít významný vliv na eh, toky peněz u zemědělců. A mnohokrát děkuji za pozornost. Omlouvám se, jestli jsem hovořila příliš rychle. Dalším řečníkem bude pan zpravodaj, pan Hoisling. Prosím, máte slovo. Já bych chtěla nejdříve poděkovat ehm, našim řečníkům za jejich velice zajímavé příspěvky. Děkuji tedy panu Pronovi a paní Pesce. Hovořili jste opravdu velmi zajímavě a myslím si, že jste nám jasně ukázali, že je třeba se intenzivně zabývat tématem nedostatku proteinu v Evropě. A bylo jste jasně ukázáno, že čísla v celé Evropě posledních letech drasticky klesla až na několik málo výjimek. Je třeba také jasně analyzovat odvětví ve Francii, abychom zjistili, proč na vzdory trendu tam došlo k nárůstu v tomto odvětví. A myslím si, že musíme v zprávě jasně ukázat, jak důležité jsou, nebo jak velké jsou přednosti toho, když Evropa bude mít vlastní produkci bílkovin, jak velmi to pomůže evropskému zemědělství, protože je to důležité zejména s ohledem na zajištění výroby mléka a masa, protože to na tom závisí. A jasně zde bylo řečeno, že na trhu se objevila celá řada nových hráčů, jako například Číňané, kteří velice se soustředili na soju, a pro nás je opravdu důležité, pro naše bezpečné dodávky a zabezpečení potravin je tedy velice důležité, abychom využili potenciál bílkovinných plodin a zvýšili náš potenciál v této oblasti. Proto je třeba jasně analyzovat eh, k čemu vedlo to, že v některých zemích došlo k nárůstu v oblasti těchto platin a v některých došlo ke snížení. To jistě nesouvisí pouze s cenou, ale má to zajisté i silné politické důvody. Zda prostě existovala politická vůle podpořit tuto oblast, či zda se politici prostě tomuto tématu nevěnovali. A další věc. Kladu si otázku, jaký vliv mají mezinárodní dohody na vývoj v evropském bílkovinném sektoru. To je třeba přesně analyzovat, abychom věděli, kde eh, potom musíme politicky tak jak si zatlačit. A ještě chci říct si to, že pěstování luštěnin velice dobře eh, se hodí k novým výzvám, která Evropská, která Evropská unie má. Velice dobře to spadá do našeho programu biodiverzity. Dále to, se to velice dobře hodí do našeho programu na ochranu klimatu, na snížení emisí CO2. A proto je důležité, abychom v rámci naší budoucí zemědělské politiky přisoudili tomuto sektoru důležitou úlohu. Pan komisař, když hovořil na konferenci v červenci, tak vyzdvihl tématiku a význam bílkovinných rostlin a řekl, že je jasné, že Evropa musí lepšit svou produkci bílkovinných rostlin. Je to tedy výzvou pro novou společnou zemědělskou politiku a musíme si jasně uvědomit, kde můžeme v tomto odvětví zasáhnout pomocí naší podpory. Další důležitá otázka výzkum a vývoj rovněž vývoj nových druhů, tak abychom měli atraktivní nabídku pro zemědělce, abychom tímto způsobem zlepšili jejich konkurenceschopnost, aby byli schopni lépe konkurovat dovozům. Myslím si, že existuje celá řada pozitivních přístupů, a my to, to můžeme zmínit v naší zprávě. Já jsem již hovořil s téměř všemi stínovými zpravodaji a musím říct, že v podstatě v těch důležitých bodech nemáme příliš rozdílné názory a já si myslím, že pomocí naší zprávy můžeme dát dobrý podnět budoucí společné politice. A rozhodně se shodneme na tom, že je třeba snížit nedostatek bílkovin v EU a že je to naším společným cílem. Tímto způsobem dáme komisi jakýsi podnět, nový úkol, aby přistoupila k odpovědním krokům tak, aby naši zemědělci se mohli spolehnout na to, že v oblasti živočišné výroby bude vždy dostatek odpovídajícího krmiva. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Tebaldi. Děkuji, paní předsedající. Já tedy hovořím za výbor Envy a chtěl bych říci, že obě dvě zprávy velice dobrým způsobem poukázaly na to, že Evropa musí učinit rozhodnutí. Příliš závisíme na vnějších trzích v oblasti výroby bílkovinných produktů. Takže máme buď dvě možnosti, buď snížíme dovoz bílkovinových produktů, anebo musíme zvýšit dovoz maso obě dvě možnosti nejsou dobré. Je třeba snížit naši závislost v obou oblastech, protože momentálně je situace takováto. Jsme schopni vyrobit pouze jednu čtvrtinu, necelých 24% bílkovin, které potřebujeme. Je to příliš vysoká závislost, kterou nemůžeme akceptovat. Zejména s ohledem na to, že Čína a další trhy se neustále více prosazují a tím nám znemožňují zvýšit náš dovoz proteinu. Z hlediska zemědělství je třeba si zvážit, nebo si uvědomit to, že reforma SZP ukázala, že se pěstování bílkovinných plodin ne, nevyplatí a to jsme také viděli ve zprávě, protože je výhodnější pěstovat pšenici. Bylo by tedy možné poskytovat určité subvence pro pěstování bílkovinných plodin, tak jak je tomu ve Francii. Druhá možnost by byla pokusit se v rámci naší podpory rozvoje venkova stanovit cenu. A to tak, tím způsobem, protože víme, že vlastně mm, pěstování rostlinných bílkovin je velice pozitivní pro životní prostředí, tak bychom ho vlastně mohli podpořit. Bohužel momentálně nejsme schopni cenu stanovit. A pak je zde další ožehová otázka. A to je otázka bílkovin živočišného původu. I když již v lednu 2010 komise poukázala na to, že pravděpodobně možná bude možné uvádět na trh bílkoviny živočišného původu, tak výbor Envy je jasně proti, protože si všichni vzpomínáme, k čemu tehdy v Evropě došlo. Týkalo se to BSE. A já bych ráda ještě dodala jednu, rád ještě dodal jednu věc. Bílkoviny rostlinného původu, které dovážíme do Evropy, tak dvě třetiny z těchto bílkovin je geneticky změně, pozměněné krmivo. Je to 66%, je to velk, velice vysoké číslo. Je to sice pouze 8 naší celkové potřeby krmiv, ale musíme si uvědomit, že ta krmiva se potom míchají a 90 takovýchto krmivových směsí jsou smělci, které se již dostaly do kontaktu s dovezenými geneticky modifikovanými krmivy. Z tohoto důvodu je velice důležité, abychom nějak se nám podařilo posílit pěstování bílkovinných produktů v Evropě. Já zde nechci nějakým způsobem se zasazovat proti uplatňování geneticky modifikovaných prostlin, ale citoval jsem pouze údaje, které jsou k dispozici. Já si myslím, že je opravdu třeba posílit pěstování bílkovinných plodin a proto si myslím, že zpráva, o které hovoříme, je velmi důležitá. Já opravdu nepodporuji, aby se jako krmiva uplatňovala, uplatňovaly bílkoviny, které jsou původu živočišného. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Aňo. Sorry, Chairman, about... Promiňte, paní předsedkyně. A druhý řečník položil otázku a já si myslím, že jí můžu dát odpověď. Otázka byla, proč zemědělci neprodukují eh, bílkovinné plodiny. Pokud se podíváme na uh, That's been banned by the EU. Fazole. Ehm, ehm, důvod, proč neprodukují fazole, je, že to, že jsme zakázali eh, skinezín. A eh, to spolu úste souvisí. Fazole jsou eh, samozřejmě ne proto tak pozitivní pro pro zemědělce. A dalším důvodem, dalším problémem pro boby a fazole je to, že jsou velice náchylné na nemoci. A dále pokud tyto eh, plodiny pěstujete, potřebujete hodně semen na jeden akr. A to znamená, že když eh, poté eh, nemáte úspěch, pokud nevypěstujete odpovídající plodiny, potom to znamená velkou finanční ztrátu. Rovněž zde tyto plodiny jsou velice citlivé na kyselost půdy. Pokud pěstujete hrách, potřebujete eh, velice eh, specifickou eh, půdu, pokud je tam hodně kamenů, poté je výnos velice nízký a výsledek je, že kameny se vám dostávají do kombajnu. Dalším problémem při pěstování hrachu eh, jsou holuby. Eh, v posledních letech došlo k nárůstu počtu holubů a holuby skutečně ničí úrodu hrachu. Eh, není možné se eh, holubu odpovídajícím způsobem zabavit. Hrách eh, je eh, velice citlivý na holuby, především v letních měsících. Dále vlhko je velice problematické pro hrách. Ehm, ehm, pokud eh, poté prostřednictvím kombajnu sklízíte hrách, eh, může se vám kombajn zaseknout eh, v důsledku toho, že se do něj dostane tuhé bahno. Ještě k jinému tématu. Evropští úředníci na to často zapomínají. Odkazovala na to druhá řečnice na nové pokyny USA. Vím, že to asi říkala přesně, nicméně pokyny e, nejsou regulace, jsou dobrovolné a to je nutné mít na paměti. Děkuji. Tak så mycket och då Děkuji. A nyní má slovo další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla za naši skupinu poděkovat oběma zpravodajům za velmi jasný výklad a chtěl bych poděkovat našemu zpravodaji za výbor pro zemědělství za práci, kterou odvedl. Já myslím, že ta otázka bílkovin ukazuje, že to je všechno jasně dopad rozhodnutí, která byla přijata v takovém starém světě, který nebral v úvahu e, vývoj v posledních 30 letech. Podívejte se jen na skutečnost, že distribuce produkce bílkovinných plodin v Evropě a ve Spojených státech je velmi špatná. Největším producentem jsou teď latinskoamerické země, Brazílie, ale důležité je, že ten hlavní klient, kterým Evropa bývala, teď už dávno není, teď je to Čína. Takže, jak říkali předchozí řečníci, my jsme teď trh, který není až tak zajímavý a přitom má přílišné požadavky, jenomže ti naši dodavatelé teď je nachází uh, mnohem lepší trhy, které jsou pro ně výhodnější. A tohle by nás mělo znepokojovat, protože to ukazuje naši zranitelnost, zvlášť když si uvědomujeme, jak důležité jsou bílkoviny pro krmivo eh, zvířat. V posledních letech eh, se eh, z toho stala plodina, která se v Evropě moc nepěstuje. Co to znamená? Znamená to, že je to plodina, do které už se neinvestuje žádný výzkum, aby se zvýšily výnosy. Je to plodina která už není předmětem výzkumu, aby se zjistil vývoj dalších možných podplodin a docela mě zajímalo, jestli mi někdo může dát nějaká čísla, kolik se v současné době v Evropě investuje do výzkumu na bílkoviny. Určitě je to strašně málo. A abychom ten výzkum zase obnovili, a my ho potřebujeme, pokud chceme zvýšit produkci bílkovin, je k tomu třeba přijmout politická rozhodnutí, která nastaví jasný časový harmonogram. Nebude to trvat tři roky, bude to trvat spíš 10-12 let, pokud se chceme skutečně dostat eh, do situace, kde budeme mít dostatečné prostředky pro výzkum v této oblasti. Jeden eh, z, ze zpravodajů tady mluvil o tom, jak to vypadlo ve Francii. Já jsem eh, tehdy pracoval na ministerstvu zemědělství a mohu říci, že pokud ta rozhodnutí byla přijata, bylo to proto, že tehdy to vypadalo, že bílkovinné plodiny jsou nejlepším, nejméně nákladním řešením různých problémů, hlavně environmentálních problémů, potřeby snižovat používání pesticidů, Eh, snižovat ztráty biodiverzity, bylo třeba zajistit eh, rotující plodiny, což je nutné, abychom eh, zlepšili kvalitu půdy, abychom se zbavili různých škůdců a různých chorob, kterých se už tradičními metodami zbavit nedokážeme. Takže, co musíme teď rozhodnout? No, musíme si uvědomit, že v příštích letech dojde ke zvýšení produkce obilovin v nových zemích Evrop, eh, Evropské unie, střední Evropy tedy. Pokud budeme mít možnost eh, něco ještě vyvážet, pravděpodobně toho moc nebude. A spotřeba obilovin v Evropě se také moc nezvýší. Takže pokud nechceme mít zbytečné nadbytky v Evropě, bylo by dobré v SZP zajistit diverzifikaci našich produktů. A proto se mi zdá velmi důležité, aby v návrzích pro budoucí společnou zemědělskou politiku byla jasná a ambiciozní opatření, která podpoří pěstování bylkovinných plodin. A není to jen otázka krmiva zvířat, je to otázka ochrany životního prostředí a takové všeobecné rovnováhy. Děkuji. Tak se mi Děkuji. A nyní má slovo George Line. Děkuji, paní předsedající. Já bych rovněž chtěl poděkovat řečníkům za jejich prezentace. Stá se, že toto je velice závažné téma. A já se domnívám, že první věc, kterou musím zmínit, je, že snažit se srovnat hrách a fazole se sojou je jako porovnávat pomeranče s jablky jsou odlišné, pokud jde o kvalitu bílkovin, které obsahují. A pokud jste chovatel dobytka, potom víte, že soja je velice odlišná a je těžké ji eh, nahradit eh, jinými bílkovinami. Takže to je první bod, který jsem chtěl zmínit. Ostatní řečníci také poukázali na následující. Finančně Bílkovinné plodiny jsou v EU nezajímavé, eh, pokud jde o výnos eh, eh, na hektar, který můžete mít u jiných plodin. A od dělení pladeb od produkce, myslím, situaci zlepší a podle článku 68 máme stanovené určité prémie. Já si myslím, že ty by mohly pomoci. A také s ohledem na vývoj trhu. Myslím si, že Evropa je ve velice problematické situaci. A do Evropy importujeme 35 milionů tun bílkovin. Cena, kterou musíme platit, je nad tržní cenou protože eh, platíme například 50 eh, liber na tunu. Eh, to znamená, že téměř 2, miliardy eur platíme extra za bílkoviny kvůli tomu, že máme problémy s importem soji nebo že musíme importovat soju na náš trh. V USA není systém žádného odlišování mezi geneticky modifikovanými organismy a nikoli, takže je těžké z USA importovat. V Brazílii je 76 geneticky modifikovaných a v Argentíně je toto procento ještě vyšší. Tyto země to dělají proto, že vidí, že Čína a jiní importéři vůbec se nezabývají tou otázkou, zda se jedná o GMO nebo nikoli. Zdá se mi, že je zde určitá eh, načasovaná bomba eh, v Evropě. Máme dodavatele eh, bílkovin, kteří ale nemají zájem až tolik o evropský trh a ehm, odvětví hospodářských zvířat je tak značně znevýhodňováno. Ehm, my bráníme importu produktů, které toto odvětví potřebuje. Já si myslím, že je zde skutečná časovaná bomba, kterou eh, musíme zneškodnit. Musíme řešit ty základní otázky. Potřebujeme řešení a podpora bílkovinných plodin je jedno z takovýchto řešení. Musíme mít eh, různé typy bílkovinných plodin, musíme se snažit eh, zvýšit produktivitu. Nevíme, jestli systém podpory, systém dotací je tím správným systémem pro řešení tohoto problému. Musíme eh, zároveň tlačit na komisi, aby se zabývala otázkou eh, dovozu eh, z ostatních zemí. Doufám, že komisař bude mít odvahu řešit tento problém a nalézt cestu, jak se s tímto problémem vypořádat. Víme, že už zde jsou eh, nějaké možnosti eh, řešení, toho jsme byli svědky, ale já si myslím, že bychom se touto situací skutečně měli zajímat. Já, Ja, danke. Erst einmal möchte ich auch gerne... Děkuji, paní Reimers. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat v první řadě řečníkům za jejich velice zajímavé příspěvky a chtěla bych také poděkovat kolegům za celou řadu jejich podnětů, které zde nebudu opakovat. Chtěla bych se soustředit na dva body. Za prvé, jde o tu poznámku, že v této diskuzi se jasně neukázalo, že sojový šrot je sekundárním produktem v produkci a pak má v Evropě konkurovat s pěstováním bílkovinových plodin, což je primární produkt. Dobře víme, že soja se často pěstuje i pro výrobu olejů, pro lidskou spotřebu. Dále nesmíme zapomínat na to, že v rámci zemědělství dojde k velkému zvýšení konkurenceschopnosti, které se budou týkat zemědělských ploch, protože nechceme mít čím dál tím zvyšovat produkci pouze krmiv či pouze eh, rostlin pro lidskou spotřebu, ale také energetických plodin. A to samozřejmě vede k odpovídajícím následkům a i toto je třeba v budoucnosti zohlednit, že totiž tyto tři typy pěstování produktů budou si navzájem konkurovat a samozřejmě eh, do celé věci se tímto způsobem zapojí celá řada hospodářských faktorů. Takže děkuji a budu vděčná za jakékoliv podněty z vaší strany. Děkuji. A nyní má slovo další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu zpravodaji a také našim expertům. Padla zde celá řada důležitých věcí, takže já se omezím pouze na určité aspekty. Na začátku 90. řet jsem v rámci své mléčné farmy chtěl vyrábět asi 10 tisíc litrů mléka bez jádra. Tehdy to bylo možné. Proč? Protože existovaly vyšší subvence pro výlkoviné plodiny než dnes. Tímto způsobem bylo zajímavé pro zemědělce z mé oblasti pěstovat ehm, luštěniny. I když zde bylo určité riziko, tedy počasí, i přesto se to vyplatilo. A pak chci říci, že v mé oblasti existuje celá řada sušicek pro zelenou píci, takže je možné vyrábět objemové krmivo. A pak jsme tam měli velice kvalitní pšenici, která měla více než 16 proteinu a tímto způsobem jsem mohl produkovat mléko, aniž bych nakupoval jadrné krmivo. Proč dnes máme jinou situaci? Právě díky politice EU, politice oddělování pladeb od produkce, bylo nutné zastavit sušičky na zelenou píci, protože se již nevyplatí sušit píci, protože lidé, tedy farmáři, dostavují podporu přímo a není to již navázáno na výrobu zelené píce, která se potom suší. Takže třeba si Eh, se zamyslet nad tím, zda chceme ty subvence mít i nadále v té podobě, v jaké je máme. A dále chci říci, a to se týká nového zaměření politiky SZP, a zde eh, se velice blížím názory, názorům zpravodaje, zda bychom zde neměli zavést nové možnosti pro to, aby v Evropské unii došlo k navýšení výroby krmiv. Momentálně v Evropě nejsme schopni celý problém vyřešit pouze pomocí subvencí. Co je nadále důležité? Je důležité, aby um, šlechtitelské stanice nám poskytly lepší rostlinné, bílko, bílkovinné rostliny. A já jsem optimistický, co se týče budoucnosti a co se týče změn klimatu, které mají nastat. Pokud tak nastanou, jak se nám i nadále říká, tak eh, se neobávám o budoucnost krmných eh, plodin v Evropě. Tak so o och No krát děkuji. A posledním řečníkem na seznamu je Kopol Santos. Muito obrigado. Eu também queria agradecer aos oradores as suas excelentes... Mnohokrát děkuji. Já jsem vděčný Eh, expertům, protože eh, skutečně schrnuli také moje vnímání problému. Je to zcela eh, zásadní odvětví, je strategické pro evropské zemědělství, ale současně, jak se snažíme směřovat SZP k tržnímu modelu, nemůžeme očekávat, že zemědělci budou produkovat plodiny bez ohledu na vývoj na trhu. A a, a pěstování bílkovinných plodin se a tolik v Evropě nevyprácí. Já si myslím, že tato diskuze je velice důležitá také s ohledem na nadcházející reformu SZP, ale pokud nebude možné vrátit se k přímé podpoře, což je jediný přímý mechanismus řízení produkce, ale to jde zcela proti eh, směru SZP a je to proti tomu, eh, co chceme eh, v parlamentu, jak se odráží ve zprávě pana Lajance. Jediný způsob, který se dokážu představit pro to, aby se situace zlepšila, je systém podle článku 68. Nedokážu si představit, že by zde byla nějaká jiná alternativa, se kterou bych mohl být spokojen. Očekávám ehm, s velkým napětím, s velkým zájmem text pana Hojslinga a uvidíme, jestli bude schopen vyprodukovat něco, co bude odpovídat našim představám na straně jedné a budoucnosti EZP na straně druhé. Děkuji. Tím jsme tuto rozpravu téměř ukončili. Omlouvám se, říká paní předsedající. Samozřejmě se na závěr budou moci ještě jednou vyjádřit naši odborníci a odpovědět na otázky, které jim byly kladeny. Prosím, máte slovo, rozhodněte si sami, kdo chce začít. précision, effectivement, quand il est... Takové drobné upřesnění, když se mluvilo o těch dotacích na bílkovinné plodiny, tak tam nešlo samozřejmě o žádné stálé dotace, ale šlo o to, že v příštích dvou, třech letech je značné riziko pro tento sektor. Celá ta produkce by mohla zmizet a pak už by třeba nebylo možné ji obnovit, takže by se samozřejmě jednalo jen o dočasné opatření. Museli bychom si počkat na výsledky, které by mělo přinést, měl přinést právě výzkum nových osiv. A myslím si, že by se proto dali použít nějaké velké evropské programy, eh, které financují eh, hodně různých výzkumných, fí, výzkumných týmů a já si myslím, že i na mezinárodní úrovni jsou ty bílkovené plodiny velmi důležité. Jsou to plodiny, které se hodně konzumují v Indii, v Pakistánu, v Egyptě. Takže eh, na mezinárodní úrovni jsme konstatovali, že kromě Kanady se soukromý výzkum jen málo zabývá touto oblastí a možná, že Evropa by tady měla sehrát uh, nějakou důležitou roli, protože všechny ty velké země, které produkovaly tyto plodiny, začínají mít stále větší deficit, protože eh, jejich produkce prostě nedokáže eh, sledovat eh, zvyšování spotřeby. Takže si myslím, že Evropa by tady měla sehrát důležitou roli, jednak rozvinout svou vlastní produkci a překlenout dočasné deficity, ale také potom předávat dál nové technologie a inovace. Ringrazio innanzitutto. Děkuji všem, kdo si vzali slovo. Děkuji za jejich připomínky, protože abychom si promluvili detailně o některých zajímavých otázkách, hodí se nám to jako základ. Já jsem si tady eh, zapsala tři hlavní otázky. Jednak tady byl dotaz na to, eh, jaký výzkum je směřován do oblasti bílkovinných plodin. Já nemám eh, žádné konkrétní údaje, protože samozřejmě, že existuje různá, existuje spousta různých výzkumných programů. Ale stálo by skutečně za to podívat se na to, kolik vlastně výzkumu jde do této oblasti. Zároveň všem Musíme také uznat skutečnost, že výzkum, jak tady říkala také kolegyně, výzkum často ponechává stranou takovéto otázky a témata, která jsou vnímána jako malá, kde ta produkce je malá. Je to takový začarovaný kruh. A proto by bylo dobré, kdyby se o té otázce začalo jednat na politické úrovni, protože by to potom nasměřovalo do této oblasti i výzkum. Pak tady byla otázka na to, eh, zda jsme ohodnotili, eh, jaká je situace v konkurenci s biopalivy. Proběhl takový průzkum v roce 2009, ze kterého vyplynulo, že skutečně dochází k nahrazování těchto plodin pěstováním biopaliv. Má to velmi přímý dopad. Na druhé straně si ovšem musíme také uvědomit, že některé plodiny, které jsou pěstovány za účelem produkce energie, by mohly být používány i jako krmivo. Takže Samozřejmě, že tam dochází e, k nahrazování bílkovinných plodin biopalivy, ale zároveň některá ta biopaliva by mohla svým způsobem i podpořit e, vnitřní produkci takovýchto plodin jakožto krmivo. Potom další relevantní otázka, která tu byla změněna, se týká produkce na hospodářských zemědělstvích a jejich přímého využití na daném hospodářství. To je velmi důležité, protože v takovýchto případech je velmi snadné ten produkt vystopovat, vědět, odkud pochází a z hlediska bezpečnosti takovýchto produktů a informovanosti spotřebitelů by takováto produkce přímo na hospodářství, kde je potom plodina spotřebována, velmi zajímavou alternativou. Zvláště co se týká bioproduktů. Takže si myslíme, že takováto aktivita eh, by byla také vhodná. Děkuji. Tak så Děkuji. Děkuji oběma expertům za velice dobré pojednání o tématu a nyní bych dala slovo panu Spradovdaji, aby podal svůj komentář k tomu, co řekli odborníci a řečníci. Já představím svou zprávu během příští schůze. Veškeré podněty, které jsem dnes slech tam velice rád zapracuji a jsem, poněk- jsem optimistický, protože vidím, že nám jde o společné řešení problému. E, zatím nikdo ten problém nepopřel a to je v politice velice dobrý předpoklad pro to, abychom dospěli ke společnému řešení. Cíl je jasný a v podstatě to také všichni řekli. V rámci reformy společné zemědělské politiky musíme toto téma zohlednit a nepůjde pouze proto, abychom zde určitý marginální trh eh, vybavil novými opatřeními. Ne, je to centrální otázka pro evropské zemědělství. Téma bílkovinových plodin musíme dostat do popřetí našeho zájmu. A další důležitá věc. Jedná se o ten ekonomický aspekt. Týká se to samozřejmě také uh, sektoru výroby masa a výroby krmiv. Toto vše musíme propojit s velice důležitým sektorem, tedy sektorem bílkovinových plodin. A pokud se nám to podaří, tak eh, si myslím, to bude velice dobré pro celou SZP. Další věc. Je jasné, že se musíme snažit o společná řešení, ale jak říkám, já jsem optimistický a věřím, že se nám podaří dospět ke společnému řešení. Děkuji vám. Tak se mi... Děkuji. Takže nyní se musíme ověřit, zda již eh, mezi nás zavítal zástupce komise, abychom mohli přímo pokračovat, protože další bod na pořadu jednání byl naplánován až na 17 hodin. Jedná se o elektronickou identifikaci ovcí, což je samozřejmě velice závažná otázka, která se týká velkých eh, regionů v Evropě regionů, které čelí obtížným podmínkám. Takže, jak jsem již říkala, pokud již mezi námi je zástupce či zástupkyně komise, tak mu dám vám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jak členové parlamentu jistě ještě mají v paměti, v roce 2003 až 2004 byla schválena legislativa, která se týkala nového systému identifikace ovcí. A vycházela z takové individuální identifikace jednotlivých zvířat. To všechno byl výsledek eh, takové příšerné krize, krize katarální horečky ovcí, která vedla ke skutečným eh, katastrofám a velkým škodám v některých členských státech. No a po této krizi tedy Evropská unie vytvořila takový postupný systém implementace těch nových norem. A v této chvíli tedy od 1.1.2010 byl ten systém aktivován a měl by být plně funkční. A ještě pořád se nacházíme v té fázi postupného zavádění systému. Ten systém individuální identifikace ovcí by měl plně fungovat od 1.1.2012. 2012. Takže máme před sebou ještě 15 měsíců, abychom ten systém doladili. Komise byla pro postupnou implementaci systému se spoustou různých eh, dočasných opatření, přechodných opatření, protože jsme věděli, že takovýto nový systém je přece jenom dosti náročný. zvláště v těch, člen, v těch členských státech, eh, kde je eh, velký chov ovcí a kos. Teď tedy pečlivě sledujeme vývoj situace. Jednali jsme s odborníky členských států v rámci stáleho výboru pro bezpečnost potravin a zdraví zvířat. A ukázalo se, že, já to pokusím schrnout, členské státy se snaží zajistit implementaci nového systému. Velká část členských států eh, řekla, že se nesetkali s žádnými eh, konkrétními technickými potížemi při implementaci tohoto systému. A já k tomu musím říci, že i v době, kdy eh, jsme aktivovali systém elektronické identifikace hovězího skotu, tak tam byly určité potíže. Ale my jsme si jistí, že jsou to potíže, které je možné v příštích 15 měsících překlenout. Samozřejmě některé eh, chovatelské sektory se tomu ještě brání. Hlavně kvůli nákladům na ty mikročipy. A ty elektronické ušní značky. My jsme totiž zjistili, že je docela velký rozdíl eh, v nákladech na toto značení mezi těmi státy, kde jsou velké chovy ovcí a kde se podařilo eh, získat těm chovatelům lepší ceny. Kdežto eh, v menších členských státech, eh, kde jsou ty populace ovcí malé, tak tam, protože potřebují méně těch značek, jsou ty ceny na ně mnohem vyšší. Některé členské státy využívají veřejných financí, aby eh, podpořili chovatele při implementaci toho nového systému. Nicméně jen málo členských států využívá fondu pro rozvoj venkova, který by konec konců eh, v rámci takovéhoto financování mohl být využit. Což znamená, že některé členské státy eh, využívají v podstatě vládní fondy, národní fondy. Členské státy nám zatím tedy nenahlásily žádný problém, který by se vázal na sankce a na, na vzájemnou podmíněnost těchto opatření. Nicméně očekává se, že komise vydá jednotné pokyny, které by měly zajistit, že chovatelé nebudou eh, příliš penalizováni kvůli možným nedostatkům toho systému, který je konec konců teprve implementován. Komise, jak už jsem říkal, se tímto, jsem těmto problémům pečlivě věnuje. Víme, že v nejméně jednou členském státě ve Velké Británii eh, je značný odpor vůči tomuto novému systému a podle mě je to hlavně kvůli modalitám. Čas, častého převážení ovcí ve Velké Británii. Často jsou mladá zvířata převážena z jednoho hospodářství na druhé. Tam jsou ta zvířata často promíchána, vytvoří se nová stáda zvířat, která jsou různého původu. A potom se ta zvířata posílají do různých hospodářství. Je jasné, že v takovémto systému jakákoliv implementace nějakého seriózního programu pro identifikaci bude se muset potýkat se značnými potížemi. v příštím týdnu eh, na komisi eh, sestavíme tým, který pojede do Velké Británie, aby se zabývali těmito problémy přímo v terénu a aby zjistili, co i třeba v této věci učinit. Jeden z hlavních eh, problémů Velké Británie je ta otázka vzájemné podmíněnosti. A já jsem k tomu už před třemi měsíci tady na výboru řekl, že co se týká té elektronické identifikace hovězího skotu, tak tam už komise schválila princip, podle kterého chovatelé nesmí být penalizováni za nedostatky našeho systému když se nejedná o nedostatky jejich implementace, jejich snahy ten systém skutečně implementovat. Teď tedy uvidíme, jak tento princip aplikovat i v případě elektronické identifikace ovcí. Takže opakuji, příští týden budeme mít misi z DG Sanko a DG Agri do Velké Británie. No a krom toho ještě Food and Veterinary Office komise hodlá provést celou řadu misí do členských států během roku 2011, aby si ověřila implementaci tohoto systému. Je jasné, že potom na základě informací takto získaných bude komise moci ještě doladit ta opatření, která mají zajistit e, správnou implementaci toho nového systému identifikace. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji Eh, pan předseda, děkuji. Mm, začneme tedy s diskuzí. Máme tady hodně zapsaných řečníků, takže nejdřív James Nicholson. Děkuji, pane předsedo. Nečekal jsem, že budu první. Se zájmem jsem poslouchal zástupce komise, když hovořil. A zajímalo by mě, kdo z členských států vám poskytuje informace, že není žádný specifický problém. E, to zaznělo ve vašem projevu, že zde není žádný specifický problém. Vy jste řekl, že ve Velké Británii existuje odpor. Já jsem ze Severního Irska, to je součást e, Velké Británie, a my jsme implementovali systém elektronické identifikace ovcí. Já jsem před několika lety se zde snažil argumentovat tím, že technologie není eh, dostupná, neodpovídá odpovídajícím normám, aby mohla fungovat. Nyní jsme se do té situace dostali. Já jsem v kontaktu se zemědělci z eh, mé oblasti a říkají, že přivedete eh, zvíře na místo, kde se označuje, ale ve chvíli, kdy je potřeba eh, ten čip přečíst, 20% eh, těch čipů nefunguje. Není možné je přečíst. A eh, tito, tato zvířata nejsou potom žádným způsobem identifikována jako kdyby nikomu nepatřili. Jenom proto, že ta technologie nefunguje. Moni zemědělci utratili mnoho peněz na tomto systému aby ho mohli zavést, aby bylo možné ty čipy přečíst. Nutnost eh, této diskuze dnes nevzešla z Velké Británie, eh, vzešla z celé řady členských států nebo celé, od celé řady zástupců. Eh, já jsem si myslel, že toto je zkrátka prohnaná bitva ale je zde další závažný problém, který jsem identifikoval, když jsem hovořil především s lidmi, kteří mají plemené ovce. Tyto čipy jsou vkládány do uší a poté může eh, dojít k tomu, že zvíře je, eh, má v důsledku toho označování zranění. Eh, dříve to bylo, byl obyčejný, byla to obyčejná vysačka, která byla umělohmotná. Není, ale ta zvířata mohou mít problémy kvůli čichpům. Já si nemyslím, že z hlediska blahobytu zvířat je toto dobrý systém. Dostali jsme se tam, kam jsme se dostali. Eh, vy jste řekl, že delegace pojede do Velké Británie. Já bych byl rád, aby se tato delegace skutečně podívala na situaci na místě. Pokud ta inf- ty informace, které máte od vlády Velké Británie, je, že s tím není žádný problém, potom eh, vláda Velké Británie nemá vůbec ponětí o tom, co se děje na venkově to se je možná možné, ale je potřeba zajít za lidmi, kteří se snaží tento systém implementovat. A my jsme se dostali daleko v této otázce a já si myslím, že teď by bylo nákladnější vrátit se zpět, než pokračovat ku předu. Ale zde ve výboru vidíme, že lidé kteří eh, byli zde ve výboru proti před třemi, čtyřmi eh, lidmi, byli lidé z Velké Británie a z Irska. Zbytek zemí s tím neměl žádný problém. A nyní najednou jsme se dostali k implementaci a všichni si uvědomují, jak těžké je eh, tento systém implementovat u ovcí a koz. Je to proto, že ovce a kozy jsou často v oblastech, eh, v kopcovitých hodnatých oblastech. Je těžké eh, ty ovce nebo kozy chytit, ehm, označit. A to způsobuje obrovské problémy eh, ve při implementaci tohoto elektronického systému. Ehm, kolegové vám určitě mohou uvést další příklady problému. Já nevím, jaký je způsob, jak pokračovat dále moji zemědělci ehm, řeknou, proč jsme eh, utratili všechny tyto peníze, když bychom to nyní eh, měli zrušit. Dostali jsme se tak trochu do slepé uličky, ale je nutné, aby ta technologie fungovala a aby odpovídala daným normám tak, aby lidem skutečně pomáhala. Děkujeme Jamesovi. Nyní pan Vaševovský. Děkuji, paní předsedající. Do mě tež zručili se... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Mě rovněž kontaktovali zemědělci z Nizozemska, z Belgie a z Německa. A hovořili o problémech, podobných problémech, a které zmínil také Jim. Eh, o podobných problémech jako ve Velké Británii. Hovoří o nákladech, o byrokracii, o ztrátě času. Jeden z holandských změdělců byl u mě v kanceláři a ukázal mi, kolik eh, operací musí provést, aby mohl eh, zadat údaje do systému. A systém často nefunguje a s tím má mnoho problémů. Takže se eh, vrátí z pole spolu se psem a pes si může lehnout a odpočívat, ale on si musí sednout k počítači a zadávat všechny údaje do systému. A co je ještě horší, nevím, jestli to může Evropská komise potvrdit, ale systém není kompletní, není úplný. A my nevíme, proč je nutné zadávat data do systému. Protože pokud eh, zemědělec chce eh, dostat údaje ze systému o lokalitě svých ovcí, nebo o lokalitě ovce, která se dostane mimo hranice určitého teritoria, například mimo hranice Nizozemska v tomto případě, není žádný způsob, jak získat tyto informace, protože zkrátka tyto informace ze systému nedostanete. Situace je značně dramatická a já souhlasím s panem Nikolsnem. Ehm, slyšíme, slycháme, že všechno funguje dobře, ale zemědělci nejsou spokojeni s tímto systémem. A já si nemyslím, že je to problém, který by byl omezen jenom na Velkou Británii. Je to mnohem rozšířenější problém. Já mám stížnosti ze tří dalších členských států a to je důvod, proč jsem předložil písemný požadavek, písemnou žádost. Uh, jsem rád, když slyším, že Evropská komise se tímto tématem zabývá a jsem také rád, že se tím zabývá náš výbor, protože zde existuje problém a zemědělci jsou skutečně znepokojeni. Děkuji. Děkuji panu Vojčechovskému. Sam... A nyní má slovo pan Anio. Děkuji, předsedo. Toto je velice komplikované téma. A představte si, jak komplikované je tuto věc implementovat. Tento systém začal fungovat v lednu, ale v současné době se teprve rozjíždí a ve Velké Británii došlo k problémům. Je to problém týkající se ovcí, a jehňat specifického typu. Tyto ovce a jehňata se prodávají eh, často stovky kilometrů eh, daleko a tak je třeba mít eh, dobrou logistiku. Tyto ovce nebo tato jehňata se často ženou mnoho kilometrů a poté se prodávají. Poté se jinou cestou vydávají um, zpět, pokud nejsou prodány nebo i pokud prodány jsou. Tímto způsobem je možné prodat až 8 tisíc ovcí denně. Nová pravidla EU nyní zahrnují nové postupy pro stáda Um, ovcí um, ženského pohlaví. Um, tato pravidla jsou uh, specifická. Poté, co se ovce prodá, musí uh, být uh, její čip identifikován. To je ale samozřejmě velice problematické, protože ovce se volně pohybují ve výběhu a často přes sebe skákají. Je snadné ovce eh, zaměnit, protože někdy přeskočí eh, plot nebo se eh, protáhnou po otevřenou bránou. Tak dochází k jejich záměně. Dříve byly od ovce označovány různými barvami a to bylo mnohem spolehlivější. Celý tento postup trvá nesmírně dlouho a je nutné zaměstnat čtyři eh, osoby navíc, aby se o ten nový systém eh, starali. Musí to být osoby, které umí nakládat se zvířaty. To samozřejmě znamená eh, náklady navíc pro chovatele. Já jsem obdržel mnoho informací o tom systému. Byrokracie je asi dvojnásobná, než byla dříve. Dostal jsem informace od řady zemědělců stížnosti týkající se byrokracie. E, poukazují na to, že při cestách e, často dochází ke ztrátě čipů a tak dále. Já pro mě je jasné, že e, tento systém elektronické identifikace není spolehlivější než původní plastické označování. Podle mého názoru by bylo lepší utratit peníze na jiných věcech než na tomto elektronickém systému. v v prostředí, kde se ovce chovají, je tento elektronický systém nespolehlivý. Situace je komplikována také um, s ohledem na eh, jatka a eh, já doufám, že jsem eh, vás přesvědčil o tom, jak komplikovaný celý systém je. Předsedo, já bych chtěla požádat komisi o to, aby se vzdala tohoto systému a aby přenechala regulaci eh, označování ovcí na britské vládě. George Lyon, la parola, George. George Lyon, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak říkal Jim Nicholson, Ve Velké Británii a Firsku neustále probíhá kampaň proti těmto novým opatřením. Což eh, jak si pozastavuje snahu komise zavést tento nový systém. Já bych doufal, vzhledem k tomu, že už začala implementace, že se komise zastaví, vydechne si trošku a položí si některé zásadní otázky. Jako například, jestli ten systém a náklady na něj skutečně odpovídají našim cílům, protože myslím, že když se na to podíváte, musíte odpovědět, že ne. Myslím, že to skutečně není uměrné. Vzhledem k tomu, eh, jaká je údajně přesnost eh, té elektronické identifikace, tak si myslím, že to skutečně není uh, úměrné, protože nakonec budeme mít dva druhy zápisů. Budeme mít eh, zápisy o ovcích na trhu a zápisy, které mají farmy a takových 10-15 eh, rozporů mezi těmito dvěma druhy zápisů bude, takže si myslím, že to rozhodně není postačující v případě, že by třeba došlo k nějaké epidemii. Já tedy sice vůbec netuším, jak si představujete, že to splní ty vaše cíle, ale myslím si, že když se zeptáme, jestli to skutečně bude odpovídat našim záměrům, musíme si odpovědět, že ne. Další otázka jsou ty další náklady a jestli jsou oprávněné vůči tomu, o co se snažíme. Já si zase myslím, že ne. Myslím si, že to prostě je nepoměrné. A myslím, že základní otázka, kterou si musíme položit, je, jestli eh, Toto je systém, který by mohl splnit naše potřeby a jestli bychom toho nemohli dosáhnout jinak, já si myslím, že bychom mohli. Takže od komise my potřebujeme nějaký závazek, že někdy brzy tu implementaci zrevidují. A že se nebudou snažit předtím strkat hlavu do písku, jak jsme viděli v posledních letech, protože oni se v posledních letech od, odmítali zabývat jakýmikoliv alternativními návrhy. Já doufám, že tentokrát se to nestane a že se podívají na to, jak by bylo možné ten systém vylepšit, aby byl úměrnější tomu, čeho potřebujeme dosáhnout. A doufám, že už dnes se tady komise zaváže k tomu, že bude ochotná to zrevidovat a potom se k tomu odpovídajícím způsobem postavit. A poslední věc, kterou jsem chtěla říci, je, že hodně zemědělců, rozhodně ve Skotsku, se eh, obávají eh, různých postihů, ke kterým by mohlo dojít, když poruší ta pravidla pro vzájemnou podmíněnost. Obávají se, že aniž by to byla jejich vina, když budou zavádět tento systém eh, inspekce odhalí, že ho nemůžou implementovat správně, ne protože by nechtěli, ale protože jejich technologie jim to prostě neumožní a že potom budou muset platit pokuty a že se jim sníží ty eh, jednotné platby. Já bych chtěla od komise dnes slyšet, že si uvědomují potíže, kterým zemědělci budou muset čelit a že v prvních letech implementaci implementace budou flexibilní, co se týká nějakých finančních sankcí, že si budou uvědomovat, že zemědělci to už tak stojí dost peněz, proto, že ta technologie prostě není dokonalá. Doufám, že toto nespadne potom na zemědělce. To jsou tedy dvě věci, které bych chtěla, aby mi komise dnes potvrdila. Aby si uvědomila, že tohle není ten systém, který potřebujeme. Teď tady máme tmu proto, aby všichni mluvili kratší dobu. Paní Dov, prosím. Thank you, uh, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já se nejsem jistá, jestli se to automaticky týká mě, když jsem se právě přihlásila o slovo. Já děkuji komisi, že dnes přišla. Podobně jako celá řada kolegů, mám velké obavy o toto téma. Během léta jsem byla na celé řadě eh, zemědělských výstav v severním Irsku a na těchto výstavách se řešila otázka elektronické identifikace ovcí. A objevilo se mnoho kritiky a otázek o této legislativě. V důsledku identifikace ovcí jsem zjistila, že celá řada zemědělců, eh, se kterými jsem hovořila, uvažuje o tom, že eh, přestanou ovce chovat. A jde, tento systém jde ruku v ruce s velkou mírou byrokracie. A Komise také hovořila o pokutách a, a celá řada lidí se domnívá, že to je riziko, které si nemohou dovolit. A mají zkušenosti s pokutami, nejenom v severním Irsku, ale i v jiných zemích v Evropě v posledních letech a lidé si nemohou dovolit takovéto pokuty dostávat. Jsou skutečně znepokojeni situací, ve které se nacházejí. Je zde jedna další otázka, která ještě nebyla zmíněna dnes eh, při jednání. Myslím si, že pokud eh, máme stále více lidí, kteří odcházejí eh, z toho, ze zemědělcí eh, kvůli tomu, že je zde přehnaná byrokracie. Poté zde existuje riziko, že budeme mít mnoho opuštěné půdy. A to je závažný problém. A hovořila jsem se zemědělci eh, také o otázkách blahobytu zvířat. A také jsem hovořila s chovateli mladých kos. A hovořili o zraněných uší, uších v důsledku tohoto systému identifikace. Kolegové um, hovořili také o problémech uh, s čtečkami a s tím, že systém nefunguje. Já bych eh, chtěla vyzvat, eh, podobně jako George Lyon, k urgentnímu přeskumu a chtěla bych požádat komisi, aby používala zdravý rozum a praktická řešení. Já se domnívám, že musíme uh, dát prioritu tomu, že zvíře bude označováno až ve chvíli, kdy bude odcházet z daného místa, kde je chováno. Další problémy souvisí s jatkami. Zde jsou velké problémy týkající se především nákladů pro ty, kteří exportují. Děkuji. Děkuji, paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo. A děkuji komisi. Jen bych chtěla přidat pár věcí k tomu, co už tu bylo řečeno předtím. Zdá se skutečně šílené, že komise pokračuje v tom systému elektronické identifikace, když ta technologie ve skutečnosti ještě nebyla vyřešena. Já bych chtěla písemné vysvětlení strany komise, co se týká té vzájemné podmíněnosti, protože Zemědělci se toho opravdu děsí, chovatele se toho děsí a myslím si, že musíme vzít v úvahu jejich obavy, že budou platit pokuty jenom proto, že ten systém nebude fungovat. Já chápu to, co říkala komise, ale myslím, že by tu otázku měli opravdu zdůraznit. V současné době máme dva systémy identifikace ovcí. V Irsku máme eh, manuální systém a elektronický systém a já si myslím, že tohle povede k určitým zmatkům. Navíc se tím navýší náklady pro chovatele ovcí. V současné době je zemědělcům vnucena takováto situace. Oni se obávají, že ta technologie bude selhávat a že potom budou muset platit kvůli tomu pokuty. Já bych chtěla, aby se tohle nějak řešilo. Děkuji. Děkuji, Majret. Albert Des, prosím. Já Dank, Děkuji, pane předsedo. Řečníci ukázali, jak nesmyslné předpisy máme na úrovni Evropské unie a proto Chci položit čtyři krátké otázky a směřuji na komisi. Pokud chcete evidovat miliony kos a ovcí, kdo bude zpracovávat veškeré tyto údaje a jaký užitek budou přinášet? Za druhé, jakou hodnotu má systém, který nefunguje stoprocentně? A za třetí, pokud Evropa skutečně dokáže zavést elektronický systém označování identifikace ovcí a kos, bude potom Evropa, komise, chtít zakázat dovoz masa ze zemí, kde neexistuje systém takovéto identifikace. A další věc, čtvrtá otázka. Ovce žijí v podstatě jako život zvířata ve vilné přírodě a proto se chci za, zeptat, chce se zavést podobný elektronický systém identifikace také pro zvířata žijící ve volné přírodě? Děkuji. Další? Ano, chci ukázat, že si nestěžují pouze naši kritičtí kolegové. I na mě se stále obracejí chovat celé chovcí, když jsem v Německu a vždy si stěžují, že opravdu nezvládají tuto, to, ten nový způsob identifikace. Myslím, že se máme jasný rozpor mezi teorií, tam má dobrý cíl a skutečnou praxí, protože tam existuje opravdu celá řada každodenních problémů. Dobrovolný způsob identifikace by naši chovatele ovcí jistě akceptovali, pokud mají malé farmy, kde je to přehledné, to jde. Ale pokud máte velká stáda, která se chovají za účelem masa či vlny, tak v, v rámci takovýchto stát opravdu um, identifikace není z praktického hlediska možná. A dále chci říct, si říci, že pastýři stát, zejména těch, které se pasou volně, mají velký činí velké množství pro životní prostředí a nejsou za to odpovídajícím způsobem placeni. A není možné, abychom je zatížili ještě další byrokracií a dalšími náklady. Proto chci říct si toto. Nebylo, nestačilo by, kdybychom v podstatě označovali pouze stavy, které existují. Děkuji. Dobře, tak tady se zastavíme a dáme slovo komisi, aby mohli odpovědět, protože tady padlo hodně otázek, takže doufejme, že se podaří uspokojit všechny naše poslance. Prosím. Já se pokusím mluvit anglicky, aby nedošlo k žádným nedorozuměním. Tak nejdřív k té úměrnosti, jestli to je úměrné nebo není. No tak já se tady musím vrátit té otázce, která vedla k ehm, schválení nařízení 21 2004. Stálo to miliardy euro. Pro Velkou Británii to byla skutečně katastrofa, navíc se ta choroba rozšířila do severního Irska, potom do Irska, z Británie do Francie, potom do Nizozemska. Takže já se musím vrátit eh, k této situaci, protože tehdy národní odbory zemědělců v Británii, náš parlament, Evropský parlament, eh, britský parlament, všichni mluvili pro ten elektronický systém identifikace ovcí a že je to velmi důležité, abychom se vyhli dalším takovýmto katastrofám jako v roce 2001 Velké Británii. Promiňte, ale já se k tomu musím vrátit, protože jinak si nebudeme rozumět. A že chce komise pořád uvalovat nějaká opatření. Podívejte se, komise je strážce smluv. Máme evropskou legislativu, která byla vytvořena na radě s podporou Evropského parlamentu. Komise prostě musí zajistit, že ta legislativa bude implementována. A dodal bych k tomu, že co se týká dat pro implementaci systému, tak v posledním návrhu komise jsme radě eh, nedoporučili schválit nějaké datum pro zavedení toho systému. My jsme navrhli, aby se to datum stanovilo na základě komitologie a to až po hodnocení dopadu. Nicméně toto stanovisko komise rada zamítla, a to s podporou Evropského parlamentu. Takže ta data, o kterých jsme teď mluvili, 1.1.2010 a 2011, jsou data, která byla rozhodnutá v tomto kontextu. Já se omlouvám, že se k tomu vracím, protože vy možná máte pocit, že komise se chová defenzivně, ale komise se chce chovat proaktivně a chce řešit existující potíže. Nicméně musí samozřejmě zajistit, že evropská legislativa bude implementována, protože to je jedna z našich povinností. Já jsem řekl ve svém úvodu, že většina členských států neidentifikovala žádné velké potíže. To jsem řekl na začátku v úvodu, nevíme, jestli eh, to bylo stejně také přetlumočeno. Ale abych byl upřímný, žádný členský stát nám nedává informace o problémech, které by byly spíše výjimkou než pravidlem. A jedná se o problémy, které zde dnes eh, zazněly. Nikdo nám neřekl, že eh, by z 20% ty čipy nefungovaly. Ale jak jsem řekl, komise chce, se chce podívat na situaci na místě, v terénu a my jsme rádi, že nás ehm, vláda Velké Británie pozvala, abychom příští týden do Velké Británie jeli. A já předpokládám, že eh, vláda Velké Británie nám nechce ukázat, že nemá ponětí o tom, eh, co se děje v jejich zemi. Pokud je o otázku blahobytu zvířat, Dostali jsme informace o zdravotních problémech některých mladých zvířat, kde došlo k poškození zdravu. zdraví. Ano, touto otázkou se zabýváme, ale otázky týkající se blahobytu zvířat byly řešeny také v souvislosti s s tradičním označováním zvířat, především eh, kvůli mouchám a tak dále, které způsobují eh, zdravotní problémy ovcím. A pokud je o používání údajů, údaje by měly být součástí národní databáze, a která eviduje veškerý pohyb ovcí a kos. A to pomůže vysledovat pohyb ovcí a kos. To odpovídá principu vysledovatelnosti, který je už součástí nařízení Rady Evropského parlamentu 178 o vysledovatelnosti v potravinovém řetězci. Hlavním cílem identifikace, systému identifikace ovcí a koz v EU je prevence a um, kontrola jaké, rozšiřování jakékoliv choroby v EU. A zároveň je cílem to, aby eh, tato zvířata byla eh, bezpečná. To je cílem celého evropského systému. A prostřednictvím toho systému se nepožaduje, aby eh, ho dodržovaly také třetí země. Nemůžeme nutit třetí země k tomu, aby používali legislativu EU. Ale já bych vám chtěl připomenout, že počet eh, ovcí a koz, které importujeme do Evropské unie, pokud je tedy o živá zvířata, tento počet je zanedbatelný. Pokud eh, nezohledníme eh, Švýcarsko, které musí aplikovat stejná pravidla jako my, a Norsko, které také musí aplikovat stejná pravidla jako my máme v EU. Poté eh, ten počet je možná několik desítek ročně. To je tedy počet ovčí a kos živých zvířat, které importujeme ze třetích zemí, kromě Švýcarska a Norska. Importujeme ovčí maso a nepožadujeme, aby e, třetí země dodržovaly pravidla vysledovatelnosti. Ale já opakuji, že pravidla vysledovatelnosti v EU mají za cíl aby to, aby pohyb ovcí a kost byl co nejbezpečnější. Zabýváme se tou otázkou, budeme muset zajistit, odpovídající implementaci legislativy EU, Rada s podporou Evropského parlamentu se rozhodla, že v Evropské unii bude fungovat systém in, individuální identifikace a vysledovatelnosti ovcí a kos a my se snažíme zajistit, že tento systém bude implementován, aniž by existovaly nějaké přehnané problémy. Ano, je pravda, že ten systém je ambiciózní, tento systém eh, může mít nějaké problémy na začátku své implementace, na začátku zavádění. Chceme tyto problémy minimalizovat. Eh, eh, tento systém je v přechodné fázi, stále ještě řádně nefunguje. Zemědělci by za to neměli platit, neměli by platit pokuty. My hovoříme v komisi o tom, jak by se to mělo v praxi projevit. Děkuji, pane předsedu. Bene. Grazie al dottor La Domada. Děkuji. Ano. Ty potíže jsou ještě složité, ale my jsme se pokusili alespoň pochopit, jaká je situace a musíme i nadále pokračovat ve sledování tohoto problému. A teď přejdeme k dalšímu bodu číslo 5. A nebo si pan George Lane chce ještě vzít slovo k tomuto bodu? Prosím, Georgi. Ano, já bych jen chtěl vysvětlení eh, tak takového posledního bodu. Chtěla komise skutečně tímto říci, že zavedou moratorium pro pokuty, dokud ten implementační systém nebude úplný, ucelený, protože to by nás opravdu zajímalo. Chtěli bychom slyšet, jestli to takhle vážně myslíte. I repeat what... No já opakuji to, co už jsem říkal dvakrát, ale aby to bylo opravdu jasné, co se týká identifikace hovězdího skotu, tak komise vydala pokyny, které se týkají plnění pravidel. A je v nich obsažena důležitá zásada, že totiž ve chvíli, kdy dojde k nějakým nedostatkům, které ovšem nelze přičíst země, na vinu zemědělci, tak by za ně tento neměl ani platit. Já vám uvedu příklad. Víme, že za určitý okolností Všichni víte, že ta pravidla pro identifikaci skotu žádají eh, dvojité značky v uchu zvířete, protože víme, že můžou jednu značku ztratit a pak by měla stačit ta druhá, aby zvíře bylo možné identifikovat. Takže pravidla jsou taková, že je povinné dát zvířatům dvě značky do ucha. Ovšem, ono to záleží často také na podmínkách eh, jak je to zvíře drženo. Někdy ztratí jednu značku, ale v některých případech může ztratit i obě. Je to nepravděpodobné, ale může se to stát. A v takovýchto případech jsme společně s kolegy z DG Agri rozhodli, že pokud se to nepřehání, pokud eh, k tomu dochází ve výjimečných případech, tak by zemědělec neměl za toto být penalizován. Když ale přijdete na farmu, kde 70% zvířat má jen jednu značku na uchu a 20% nemá žádnou, tak si říkáte, že ten zemědělec opravdu možná tu legislativu neaplikuje správným způsobem. Na tom se jistě všichni shodneme. My jsme tuto zásadu zavedli v pokynech komise. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné problémy s vzájemnou podmíněností, protože ta pravidla se nedávno stala závaznými a neměla na to vůbec žádný dopad. A jednáme teď z DG Agri o tom, jak tuto zásadu implementovat ve velmi odlišném právním rámci, totiž v oblasti elektronické identifikace a ne té tradiční identifikace. Takže vás mohu jistit, že se tím zabýváme a hodláme aplikovat stejné zásady, jako jsme aplikovali na identifikaci hovězího skotu. Bene, grazie. Dobře, děkuji. Tak pokud už nikdo další nechce slovo, mohli bychom přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání. A to je rámec politiky EU pro pomoc rozvojovým zemím při řešení problémů při zabezpečování potravin. Asi si vzpomínáte, že jsme s diskuzí o tomto bodu už začali a po výměně názorů na předchozím zasedání ten návrh, který předložil pan Mark Tarabela, je už k dispozici ve všech jazykových verzích. Teď dám tedy rovnou slovo panu Tarabelovi, aby nám řekl, jaká je situace a chtěl bych všem připomenout, že pozměňovací návrhy mohou být předkládány do 14. října. 14. října, opakuji, 2010 do 12 hodin, takže to není do toho 25. To je chyba. Takže já vám děkuji a slovo má Mark Farabela. Děkuji, pane předsedo. Jak jste nám připomenul, už jsme měli možnost si k tomuto vyměnit názor, myslím, že to bylo 29. září, ale možná, že bych vám měl hned z kraje říci, že kdybych tu zprávu psal dnes, tak bych ji už trošku změnil. Protože na začátku, když jsem si znovu četl tedy sdělení komise, je tam tedy odstavec 1 mé zprávy, kde vítám sdělení komise, ale měl bych spíš poblahopřát komisi, protože jejich sdělení skutečně obsahuje spoustu různých myšlenek, ale také návrhů, které eh, řeší přesně ty situace, kde je nějaký problém. Například nutnost eh, lepší spolupráce agentur OSN, máme FAO, FIDA a další ale také proto, že nechceme, aby problém hladu a špatné výživy pokračoval nebo se dokonce zhoršoval. V současné době celé miliardy lidských bytostí, ať už mluvíte o 850 milionech nebo miliardě osob, které eh, trpí podvýživou, je zjevné, že všechny ty programy, které byly vytvořeny a odsouhlaseny. G20 to dokonce řešila a přesto to zjevně nemělo žádný dopad. Přitom i naše politika rozvoje je jednou eh, z největších ve světě. My jsme eh, největšími dárci na světě, často Evropská unie, ale ten problém tam zůstává, dokonce se zhoršuje. Takže, jak už jsem říkal na začátku, kdybych tu zprávu měl psát eh, znovu, tak bych ji dnes napsal jinak. Takže chci rovnou, rovnou říci, že jsem otevřený diskuzi s kolegy, hlavně se stínovými zpravodaji, ale i s dalšími budete předkládat pozměňovací návrhy, jak jste říkal, pane předsedo, není to do 25. října, jak je v dokumentu, ale do 14. října dopoledne. Samozřejmě dostaneme jistě spoustu pozměňovacích návrhů, protože eh, už v té první diskuzi byla spousta reakcí, které se ostatně ubíraly směrem, jak si vzpomínám, docela pozitivním. Takže samozřejmě, eh, jak už jsem říkal, vítám vzdělení komise, protože tam navrhují konkrétní věci a to by bylo dobré i v těch pozměňovacích návrzích. Já bych to chtěla shrnout eh, v pár bodech. Nebudu tady říkat všechno, protože ještě proběhne diskuze, ale myslím, že by bylo dobré tady připomenout, že rozvoj zemědělství měl vycházet z práva eh, na jídlo a na produkci potravin a eh, nezávislost, potravinová nezávislost rozvojových zemí byla eh, uznána jakožto priorita Evropské unie. Také bych chtěl připomenout, že Většina chudých lidí eh, žije ze zemědělství a pro ty je velmi důležitý rozvoj drobného zemědělství, protože to je podmínkou skutečně rozvojových cílů tisíciletí. Je pravda, že já tam mluvím o tom samozásobitelském zemědělství. Je to jednak proto, abych to odlišil od zemědělství, které neprodukuje potraviny. Podívejte se například. Například eh, se dozvíte, že v Nigérii, to je země, kde jsou tam velké eh, projekty pro produkci palmového oleje, mluví se také o Malajzi a dalších zemích, který se potom používá jako biopalivo. A přitom 29 eh, dětí, které trpí výživou, eh, žije v této zemi a 12,5 milionů Nigerijců trpí hladem ale místo toho sází palmy na palmový olej. Takže já si myslím, že je třeba toto říci jasně. A někdy v budoucnosti třeba podmínit eh, různé naše pomoce, rozvojové pomoce, eh, různými rozhodnutími, které země přijímají a zajistit, že jejich hlavní zásadou bude nejdřív uspokojit potřeby své vlastní populace. Evropská unie eh, musí podpořit regionální obchodní dohody, aby se zhodnotila místní produkce a umožnil ekonomický rozvoj, zhodnocující zejména zemědělskou produkci potravin, to je jasné. A je třeba eh, zajistit, eh, že právě na úrovni regionů na světě bude možnost zhodnotit také tu místní a regionální zemědělskou produkci, která by potom měla na pomoci produkčním deficitům v daných zemích. Samozřejmě, že je třeba zajistit eh, udržitelnější produkci v celém světě, která bude spotřebovat méně energie. To je, myslím, jasné. Potom se týká stavce 7. Eh, tam je možná trošku rozdíl mezi eh, anglickou verzí a tou francouzskou, aspoň mi to bylo řečeno. Jen chceme říci, že využívání zemědělských výrobků pro nepotravinové účely, hlavně co se týká těch biopaliv, že tam je třeba eh, stanovit nějaká opatření, protože představte si eh, budoucnost, eh, ono to není sice úplně pravda, ale ropné společnosti tvrdí, že ropné zásoby v podstatě mizí, vyčerpávají se. No ale pokud k něčemu takovému dojde, a ono k tomu určitě dojde v budoucnosti, nevíme kdy, tak se výrazně zvýší ceny fosilních paliv a musíme si dát pozor, eh, abychom tedy měli zemědělství, které bude produkovat biopaliva, ale které nebude poškozovat produkci potravin, protože to je jeho hlavní účel. Potom eh, přístup k půdě, to je také velmi důležitá problematika. Víme, že některé africké země, také jeho, Afric, jeho azijské země, ale my se soustředíme hlavně na Afriku, protože eh, tam eh, je opravdu velký podíl obyvatelstva, který trpí podvýživou. Tak to je v podstatě kontinent, eh, který je teď rekolonializován některými novými zeměmi, například Čínou. Já tady opakuji, tady prostě není prostor pro žádné, žádná diplomatická prohlášení. Zjevně vidíme, že Čína teď jaksi kolonizuje některé africké země, které potom produkují jen na vývoz a ne na uspokojení místních potřeb. E, podpora rozvojových zemí musí zahrnovat také vzdělávací projekty, musíme umožnit mladým lidem, aby studovali zemědělství, čímž eh, bychom eh, zlepšili kvalitu života eh, místních lidí a snížili odliv lidí z venkovských oblastí a snížit tím i chudobu. Pak samozřejmě je třeba posílit výzkum financovaného výzkumu, financovaného z veřejných zdrojů, předávání znalostí a tak dále. Protože on je značný rozdíl mezi vývojem výnosů, jak to vidíme v Evropské unii v posledních 50 letech a jinými částmi světa, ale je zjevné, že výzkum by mohl překlenout určité nedostatky produkce s tím, že musíme mít neustále na paměti, že v roce 2050 budeme potřebovat zhruba dvojnásobnou produkci potravin. Mluvila o, mluvila o tom také FAO a vůbec to neodpovídá eh, těm potravinovým praktikám v těch eh, nově se vynořujících ekonomikách. Takže možná je to docela důležité. My sice k tomu vydáváme jen stanovisko, ale možná by bylo dobré toho stanoviska využít, abychom vyslali jasný, silný signál. Jak už jsem říkala, já jsem otevřený eh, návrhům kolegů a jak už jsem říkal, když bych to psal znovu, tak bych asi přebral některé pasáže z toho sdělení komise, které byly zajímavé, protože potřebujeme do budoucnosti více konkrétních návrhů. A myslím, že dál už, pane předsedo, to rozvíjet nebudu. Děkuji. Děkuji, Marku. E, tohle je skutečně velmi důležitá otázka. Já ti děkuji za tvou práci. A teď začneme s diskuzí. E, rovnou dám slovo Luisovi Kampula Santosové a potom tady máme ještě další řečníky, takže prosím držte se vašich řečnických časů. Mnohokrát děkuji, předsedo. Budu stručný. Nejdříve bych chtěl pogratulovat Markovi, protože odvedl kvalitní práci, to je u něj obvyklé. Já bych chtěl zdůraznit eh, jeden malý nedostatek, který, je, který se odráží také ve sdělení komise, a to je otázka řízení, zprávy a řízení. To je zcela zásadní věc, pokud jde o produkci potravin ve většině světa. Ve zemích, kde je nedostatek potravin, tam je problém s řízením. My nemůžeme postupovat příliš paternalisticky v Evropské unii, především v zemích, kde máme špatné svědomí z dřívějšího kolonialismu. Takže nemůžeme za stolik eh, kritizovat eh, řízení v těchto zemích. Ale je pravda, že zde tento problém je. Mark hovořil o nových koloniích. Před několika dny jsem viděl dokument, ve kterém se pravilo, že v mnoha zemích v Africe se ve škole učí v čínštině a e, První písmo, které se děti učí, je čínské písmo a to je něco, v čem nemůžeme být lhostejní. Nechceme novou formu kolonizace. A ačkoliv formulace komise mohou být správné, ačkoliv přístup Marka Tarabely může být správný, my nesmíme ignorovat celá zásadní věc a to je právě řízení. Možná bych se pokusil eh, předložit pozměňovací návrh, který by eh, změnil tento nedostatek. Important. Děkuji, ano, to je velmi důležité. Vidím, že se hlásí Stefan Lefol, prosím. Merci. No, stěžu... Děkuji, ne, pane předsedo, já jsem měl jen dvě takové připomínky k otázce eh, těch potravinových plodin. Já bych chtěl jen zdůraznit skutečnost, že pokud toto konkuruje různým vývozným plodinám, tak to může mít nějaký smysl, protože v rozvoji eh, jde přece hlavně o to nejdřív eh, zajistit saturovanost místních potravinových i dalších trhů. Protože eh, myslím si, že je zbytečné, aby Afrika pěstovala eh, plodiny na vývoz. Já si myslím, že naším hlavním cílem by mělo být rozvíjet místní trhy, abychom se vyhli eh, pěstování plodin pouze na vývoz. Takže první věc. A za druhé je třeba eh, si jasně uvědomit, že Evropa musí ve své rozvojové pomoci znovu investovat do zemědělství, protože už 20 let si myslíme, že mm, tyto otázky se vyřeší obchodem, ale to není pravda. Obchod nestačí k tomu, aby zajistil rozvoj regionu. To je jasné, je třeba rozvíjet zemědělství a investovat do něj inteligentním způsobem. Takže já si myslím, že k tomuto jsme vytvořili docela dobrou zprávu během minulého mandátu. Paní McGuinness si to asi pamatuje a bylo strašně těžké vysvětlit, že je třeba investovat do zemědělství. Pokud chceme, aby tyto země měly zemědělství, které jim zajistí určitou nezávislost, tak musí Evropa ve své politice rozvoje zajistit, že zemědělství bude jednou z priorit. Výborně, přesně tak. Děkuji, Stefano. Další? Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Nemůžete odmítnout, že je důležité a mít právo na potraviny v rozvojových zemích. A pokud v roce 2050 eh, bude o 70 vyšší poptávka po potravinách, poté to nebude eh, problém eh, jenom pro Afriku, ale také pro Evropskou unii. Naše závislost na třetích zemích je stále vyšší, my produkujeme stále méně a méně z toho, co spotřebujeme a stále více obchodujeme ehm, prodáváme zboží a nakupujeme potraviny ze třetích zemích. Takže já si myslím, že my jako Evropané máme problém. Jakákoliv pomoc jako miliarda eur rozvojovým zemím s ohledem na potravinovou krizi je něco, co musíme přivítat. Měli bychom podporovat soběstačné zemědělství, jak na to poukazuje zpravodaj, a podporovat regionální obchod. Já si myslím, že bychom měli dělat obojí. Zároveň je třeba soustředit se na e, řízení a na to, aby místní producenti nebyli vystaveni cenové volatilitě. Já bych chtěla dvě věci. Chtěla bych, aby se zde odkazovalo na, e, na to, že se nakupuje v rozvojových e, zemích, že se nakupují hektary úrodné půdy v, ve střední Africe, eh, že tuto úrodnou půdu nakupuje Čína a to ve velkém. Měli bychom mít také obavy z toho, že komise poukazuje na obavu z nedostatku E, potravin v budoucnosti a na jedné straně a na druhé straně na to, že podpora pro produkci potravin se neustále snižuje. E, já si myslím, že by ho neměli mít SZP, která podporuje pouze množství produkce, ale myslím si, že bychom měli mít e, SZP po roce 2013, která bude řešit tyto problémy. Děkuji, Martin Hojsling. Stimmen wesentlich überein mit dem ano, já v podstatě souhlasím v zásadě se zprávou Katarabely. Myslím si, že tam zmiňuje všechny důležité aspekty. Ale ještě jedna věc, měli bychom tam ještě napsat, že v zásadě jsme proti všem formám dumpingové politiky, protože to je velice důležité. A dobře víme, že trhy právě ve právě ve třetím světě dochází k tomu, že jsou zničeny trhy pro mnoho zemědělců a je pak velice těžké je znovu obnovovat. Nejedná se pouze o dumping ve formě subvencí, ale, ale také dumping v té formě, že některé trhy se dostanou pod takový tlak, že místní zemědělství nemají šanci. Já říkám, já si myslím, pro mě zde je základem světová zemědělská zpráva a ta jasně ukázala, že potraviny zajišťují malí zemědělci a my musíme učinit vše pro to, abychom v budoucnu zvýšili jejich kapacitu. A zde je rozhodné, vlastně rozhodující, to, že e, rozvojová pomoc právě pro tuto oblast byla velice seškrtána a to nemůžeme akceptovat. Musíme znovu investovat do této oblasti. A ještě k tématu landflapping. Já chápu, že to je problém, se kterým bychom se měli zabývat, ale myslím si, že nesmíme kritizovat pouze Čínu s vyženým ukazováčkem, protože se musíme podívat na to, co dělají naše vlastní velké zemědělské podniky právě v té oblasti výroby biopaliv v celé řadě zemí. Takže není pouze problém nespočívá pouze v tom, když dojde k vykupování, skupování země, ale problém spočívá také v tom, když se ovlivňují trhy tak, že potom nejúrodnější půdy ve třetím světě jsou využívány pro produkci biopaliv, tedy rostlin, ze kterých se biopaliva vyrábí. To prostě není možné. Je to samozřejmě globální problém, do kterého jsou zapojeny mnozí eh, globální hráči a samozřejmě jde tedy o to, že globální trhy tímto způsobem získávají velice levné zemědělské produkty. Děkuji. Nyní bych dal slovo paní Jegle. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou děkuji a děkuji hlavně Markovi za jeho úvod a děkuji rovněž všem kolegům, kteří hovořili přede mnou a kteří v podstatě vyjmenovali veškeré problematické oblasti, které já vidím. Já si myslím, že nejdůležitější je to, abychom tam hovořili o politické situaci, protože bez stabilní politické situace v zemích, kterých se to týká, a my ji musíme požadovat, můžeme o tomto problému hovořit ještě celou řadu let a vůbec nic se zlepší a v podstatě se to celé bude jenom komplikovat. Také souhlasím s tím, že potřebujeme malé struktury. Ovšem, myslím si rovněž, že bychom tam měli také uvést i to, že je možné, aby vznikaly větší struktury. Samozřejmě zemědělci musí uživit své rodiny, ale určitým způsobem v těchto zemích musí také uh, si vydělat peníze, tak aby mohli například si zaplatit vzdělávání, či aby mohli zajistit eh, inovace a pracovní místa. Já si myslím, že ta formulace podpory místního zemědělství je velice dobrá. Chtěla bych eh, také zvážit, zda bychom neměli požadovat ve zprávě to, aby členské státy Evropské unie, ale také ostatní země, které dávají rozvojovou pomoc, abychom od těchto států požadovali, aby lepším způsobem zohlednili zemědělství, než tomu činili do posud. Já si myslím, že v této oblasti je velká mezera, jsou tam velké nedostatky a mohli bychom učinit mnohem více, než činíme. A na závěr bych řekla, že minulý čtvrtek jsme na plénu hlasovali o zprávě, která se týkala biodiverzity v rozvojových zemích. A v této zprávě jsme se velkou většinou vyslovili pro pozměňovací návrh, který zcela nediferencovaně, chtěla jsem říct nekvalifikovaně, ale to beru zpět, tedy nediferencovaně činí evropskou subvenční politiku odpovědní za problémy v rozvojových zemí, zejména v oblasti zemědělství. Možná by bylo možné, Marku, abychom trochu více rozlišovali i v této oblasti. Evropská není možné, že, by, že bychom tedy hovořili o evropské zemědělské politice tak, jaká doopravdy je, a ne abychom ji popisovali tak, jak to bylo v tomto pozměňovacím návrhu, který byl velkou většinou odhlasován, ale mě to bylo opravdu velice líto, jak to tam bylo formulováno. Já si myslím, že by bylo dobré i pro naši diskuzi, aby jsme se jenom podívali ještě na to, co tam vlastně tvrdíme. Děkuji. Paní McGuinness, děkuji pane předsedo a děkuji také zpravodaje jeden z bodů, které jsem zdůraznila během minulého funkčního období v, ve zprávě o SZP a globální bezpečnosti, a bylo, že e, výdaje na e, zemědělství e, jsou jiné. Stále méně peněz se dává na rozvoj zemědělství v rozvojových zemích. A to musí být eh, změněno. Politická situace v rozvojových zemích je zásadní. Máme situaci eh, v Zimbabwe. Tam bylo dobré zemědělství, které nebylo jenom soběstačné, ale Eh, poskytoval potraviny také jiným zemím. Ale v důsledku eh, politického selhání se situace výrazně zhoršila. Eh, bez ohledu na to, kolik peněz my do rozvojových zemí dáme, pokud není politická situace stabilní, potom je to problém. A to musíme řešit. Já si myslím, že africké země také musí mít rozvoj zemědělství jako prioritu. Dále. Velikost farem není problém. Důležité je, abychom se soustředili na podporu zemědělství. Můžeme mít celou řadu různých zemědělských podniků. Můžeme podporovat také soběstačné zemědělství. Je ale nutné, abychom my podporovali africké země eh, v tom, aby mohli eh, rozvíjet své zemědělství. A to znamená také stabilní ceny a stabilní příjmy pro zemědělce. Eh, africké země by mohly mít něco jako společnou zemědělskou politiku, protože to fungovalo v případě Evropské unie. Ale já bych chtěla poukázat na to, že zkrátka zemědělství musí být prioritou. A to řekli už i kolegové. Děkuji. Grazie, Mariad. Děkuji, Mariad. Teď pan Arkin. Paní Arkin. Paní Harkin. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat panu Tarabelovi za jeho zprávu. Myslím, že většinu věcí pokryl, ale měl k tomu, mám k tomu pár připomínek. Mluvili jsme tady o kolonizaci a já bych souvisela, souhlasila s panem Hoislingem. Neměli bychom jmenovat jen Číňany, protože se to týká i dalších. Kolonizace je o zajištění moci a vlivu. Nedávno jsme měli zprávu o férových příjmech pro zemědělce a tam se mluvilo o moci velkých eh, supermarketových řetězců. Měli bychom si uvědomit, že mnoho z nich také operuje v zemích třetího světa a mají tam úplně stejnou moc. A spousta eh, z těch primárních producentů tam jsou v mnohem slabší pozici než zemědělci naši, takže tohle je věc, eh, kterou bychom také neměli zanedbávat. A Potom se tady mluvilo o pomoci. Tohle je možná dost konkrétní příklad, ale myslím, že by mohl být svým způsobem relevantní. Já eh, znám eh, člověka, který byl nedávno na Haiti a chtěl tam eh, pomoci producentům drůbeže. A když se vrátil, já jsem s ním mluvila a on byl strašně frustrován tím, co se na Haiti děje. Řekl mi, že přesto, že jsou tam ty rozvojové agentury, které to myslí dobře, ale prostě neznají eh, oblast zemědělství, neví, jak to chodí s chovem drůbeže, takže možná, že bychom mohli nějak zajistit, že ta naše rozvojová pomoc bude poskytována se skutečnou expertízou, aby tam nešlo jen o to, že něco dáme, ale abychom zajistili, že to bude skutečně fungovat. A poslední věc, kterou chci říci, eh, Několik lidí tady zmiňovalo politickou situaci. A svým způsobem si myslím, eh, že svým způsobem eh, máme alespoň jednu ruku svázanou, neli obě. Komise říkala, eh, že je třeba zajistit, že ta vystupovatelnost, která platí v Evropské unii, by měla platit i jinde. A svým způsobem jsme na tom stejně, co se týká zprávy v jiných zemích. Já neříkám, že jsme úplně neschopní, ale moc možností nemáme mám pocit. A potom poslední věc, to tady také říkalo několik řečníků, že totiž podpora zemědělství v Evropské unii se stále snižuje a přitom budeme potřebovat zvýšit naši produkci potravin v příštích měsících a myslím, že bychom měli zajistit také bezpečnost potravin v Evropské unii a říct něco k tomu. Dobře, děkuji. Poslední řečník. Jen velmi stručně, pane předsedo, já jsem chtěla navázat na to, co říkala před chvílí paní Jegle. My máme podobnou potíž se zprávou o SZP. My jsme odhlasovali výbornou zprávu kolegy Lajona, že je třeba zajistit i nadále stejnou úroveň SZP a potom eh, jsme eh, na výboru v září odhlasovali zprávu, která říká úplný opak. Takže já si myslím, že bylo zajímavé, kdybychom měli takové pracovní zasedání těch dvou výborů dohromady, Agri a DV, abychom si to vyjasnili. Protože já si myslím, že se pořád v oblasti rozvoje setkáváme s takovými starými kliše. Existuje spousta pomocí, rozvojových pomocí, které už neexistují a všem se o pořád mluví. Bene, grazie. Dobře, děkuji vám všem eh, i Michelu Dantanovi. Já s tebou souhlasím. Musíme koordinovat práci různých výborů, protože není pochyb o tom, že tato otázka pomoce rozvojovým zemím je takové taková obecní otázka, která zapadá do celkového kontextu zabezpečování potravinami. V podstatě sestavujeme pravidla pro příští eh, budoucí společnou zemědělskou politiku po roce 2013 a nemůžeme tedy eh, ponechávat stranou skutečnost, že tam není jen problém kvality, ale také problém kvantity a že se tím musíme více zabývat, aby všichni pochopili, jak eh, složitá ta otázka je. A teď dáme rychle slovo komisi, panu Oltofovi, prosím. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu Tarabelovi za zprávu, která podpořila naše zedělení sdělení komise z začátku roku. A zadělení se týká skutečně potravinové bezpečnosti. Terminologie, ta terminologie, kterou používáme, není žádnou náhodou a já bych chtěl vyjasnit jednu věc. Eh, v té diskusi se používalo eh, používal ten termín eh, potravinová suverenita. A to je něco jiného, není to terminologie, kterou používá EU. A z tohoto důvodu potravinová bezpečnost je z hlediska komise nejpřijatelnější termín. Dále bych chtěl vyjasnit jiný termín sdělení hovoří o malých zemědělcích, nikoli o soběstačných zemědělcích. Jedná se zde především o velikost, velikost těch zemědělských farem je zcela zásadní při poskytování dostatku potravin pro obyvatele. Dále my se zde soustředíme na pomoc, eh, jedná se o veřejnou pomoc. v oblasti zemědělství a v, v rozvojových zemích. A to je tedy eh, to, na co se naše sdělení soustředí, pokud jde o oblast pomoci. Další dva body, které bych chtěl uvést. První se týká toho, že v diskusi mě chybělo to propojení mezi tím, co se děje v oblasti zemědělství a v rozvojovém světě. Já jsem očekával, že tento výbor by se na toto téma soustředil více. A druhá poznámka se týká zemědělství a hladu. Sdělení uznává, že i když je v určité zemi dostatek potravin, není vždy vyřešena otázka hladu. Jsou zde některé um, aspekty, které přesahují zemědělství, které přesahují otázku zlepšení zemědělské produkce. Existují um, plány, které se šíří rozvojovým světem. Jedná se uh, o zásahy typu sociálních Um, bezpečnostní záchranných sítí, um, jako je tomu například v Etiopii. A takovéto uh, plány, takovéto režimy musí být doplňujícími režimy pro um, plány týkající se zemědělství, proto aby mohl být mohl být omezen počet lidí trpících hladem. Mnohokrát děkuji. Děkujeme také uh, za odvednou práci Marku Tarabelovi. Eh, jenom několik slov na závěr. Zcela stručně. Již jsem poukázal na to, že jsem své návrhy, bych býval své návrhy formuloval jiným způsobem, kdybych je formuloval dnes. Samozřejmě otázka státní zprávy je velice důležitá, je to velkým problémem v jednotlivých zemích právě ta rozhodnutí, která se tam činí. Netýká se to ovšem pouze zemědělské úrovně. To se jasně projevilo v první výměně názorů. Samozřejmě bychom tam mohli zapracovat celou řadu dalších aspektů, ale je třeba se soustředit pouze na určitě aspekty. Jde o globální kontext a státní zpráva, řízení státu je samozřejmě problematická záležitost. My vypracováváme stanovisko a musíme říci, že příslušný výbor je zde výbor DV. A tam půjde hlavně o to, aby se soustředili více na investice do zemědělské rozvojové politiky. Chci být stručný a chci říct, že jsem otevřený pro ve, veškerým podnětům z vaší strany. Já se na to potom spodívám společně se stínovými zpravodavy za jednotlivé frakce a doufám, že se shodneme na odpovídajících kompromisních návrzích. Nemáme samozřejmě ovšem ne, k dispozici nekonečně mnoho času, protože lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 15.10. a já doufám, že příští týden ve Štrasburku využijeme náš čas k tomu, aby se nám podařilo formulovat odpovědící pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Já děkuji všem, kteří se zúčastnili rozpravy. Tímto jsme uzavřeli tento bod a dostáváme se k bodu číslo 6, což je uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh. Máme zde kodifikaci směrnice 68 a bylo řečeno, že je třeba změnit jistě určité body, a proto komise změnila kodifikaci a chce přistoupit k provedení přepracovaného znění. Komise nezměnila podmínky pro komitologii a chtěl bych rychle předat slovo paní kolegyni Tabajči a potom zástupcům výboru. Děkuji pane předsedo. Vy jste v podstatě už řekl to nejdůležitější a výbor pro právní záležitosti by se jistě rád vyhl do této debaty. V našem výboru je to trochu jinak. Ono se tam opravdu jedná hlavně o právní otázku. Právníci by z toho měli velkou radost, ale nám, u nás, pro nás je to trošku něco jiného. Existuje o to jde o toto. Například máme stůl, který vyrobil řemeslník odpovídající. A tento stůl má čtyři nohy, každá noha má jinou délku. A tento, ty, tento stůl, to je vlastně to, co vyrobila Evropská komise. A my to samozřejmě nemůžeme používat, protože ten stůl není stabilní, abych to tak vyjádřil obrazem. Uh, takže Evropská komise se buď rozhodne opravit stůl, tak aby všechny nohy měly stejnou délku, anebo, a to je to, co my požadujeme, aby tento tyž vstala zpět a přepracovala ho zásadním způsobem. Já tedy se nebudu zacházet do detailu. Jde o to, že Evropská komise nezohlednila to, že máme Lisabonskou smlouvu a v rámci přepracovaného znění právní předpisu se Evropská komise neodvolává na Lisabon, ale odvolává se na jiné smlouvy. Totiž odvolává se na komitologii, ale komitologie už neexistuje. Máme právní akty v přenesené pravomoci. Evropská komise by tedy měla pochopit, že by bylo mnohem lepší, kdyby stáhla to přepracované znění, anebo se výbor pro zemědělství rozhodne, tedy první té Evropská komise, se rozhodne, požadovat od Evropského parlamentu určité věci. Ale v zásadě je to tak, že Evropský parlament požaduje od komise, aby modifikovala určité pasáže toho textu a to jsou ty pasáže, které nejsou v souladu s Lisabonskou smlouvou. Tak to tedy je. Buď tedy komise pochopí, že je nutné stáhnout to přepracované znění, tak, aby ho mohla uvést soulad s Lisabonem, anebo pokud to komise nestáhne, tak Evropský parlament má nyní své vlastní pravomoci a problém vyřeší svým způsobem. Výborně, já vám děkuji. No a teď dám slovo komisi doktoru Čimajovi z právní služby, prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. A zazněly zde některé právní otázky v úvodním projevu. Já bych byl raději, abych eh, nemusel členy tohoto výboru příliš eh, zatěžovat otázkami, které jsou čistě právního charakteru, protože vy jste odborným výborem. Chtěl bych jenom krátce poukázat na to, že byly vyjádřeny různé postoje ze strany různých institucí a k tomu, jak naložit s existujícími ustanoveními o komitologii. Nové, žádné nové akty zahrnující postup prak už nemohou být přijímány, ale pokud jde o starší postupy komitologie, byly vyjádřeny různé názory ze strany parlamentu. Parlament se domnívá, že tyto postoje už nemohou být v nově přijatých aktech. A rada a komise vyjádřili jiný názor a to, že tato ustanovení dočasně mohou nadále fungovat a mohou být i v nově přijatých aktech, a to až do té doby, než eh, nová, nové nařízení zabývající se prováděcími pravomocemi vstoupí v platnost. Ale já bych chtěl zkrátit tuto diskusi protože jinak eh, bychom riskovali, že budeme zacházet do příliš velkých detailů, pokud jde o právní záležitosti. Já bych se raději soustředil při prezentaci postoje komise na některé pragmatické aspekty. Na jedné straně komise nyní zahájí proces zamýšlení se po, nad a, touto specifickou legislativou. Tento proces by mohl vyústit k nějakým reformám v blízké budoucnosti nebo v následujících několika letech. A hovořili jsme o konci příštího roku. To je jeden velice důležitý bod, který musíme zdůraznit. Na druhé straně komise rovněž přemýšlí nad tím, jak, se, jak naložit s ustanoveními o komitologii v existujících právních aktech. To je samozřejmě horizontální záležitost, a která se bude týkat celé řady různých právních aktů. Z těchto důvodů, pokud jde o současný návrh přepracování, komise navrhuje, aby legislativní postup byl prozatím pozastaven a aby se počkalo na další iniciativy, které by se týkaly možné reformy této legislativy a také, které by se týkaly specificky komitologie v rámci této legislativy. Děkuji. Bene. No. Dobrá, Je nyní všem vše jasné? Chce se ještě vyjádřit kolega Tabajči, či jiní kolegové, takže nyní dává slovo Spravodavě, já blahopřeji Evropské komisi, to bylo velice moudré rozhodnutí. Vy tedy upravujete délku jednotlivých noh stolu této otázce ovšem je příslušný pouze výbor pro zemědělství. Pouze my můžeme říct ano či ne vůči tomuto postupu, i když se jedná o právní záležitost. Děkuji. Výborně. Děkujeme komisi, děkujeme panu Tabaždy. A teď se podíváme na poslední bod ehm, poslední bod, který jsme přidali na pořad jednání. Já dám rovnou slovo paní McGuinness a potom možná ještě někomu dalšímu, aby nám mohli ilustrovat ten problém, o kterém chtěli dnes promluvit. Děkuji, pane předsedo. Vím, že nemáme mnoho času, ale budu stručná. Je to otázka týkající se specifické položky v rozpočtu. Už jsme o tom hovořili. Jedná se o peníze, které komise očekává, že členské státy vrátí, eh, že to jsou špatně využité prostředky. Očekává se, že to bude 72 milionů, ale rada očekává, že to bude 492 milionů. A takže já se domnívám, že rada zde eh, odhalila o 420 milionů více než komise. Eh, vychází se zde ze zkušenosti z minulých roků. Problém je, že eh, náš pozměvací návrh byl ve výboru pro rozpočet zamítnut malou většinou a parlament podporuje číslo které navrhuje Rada 492 milionů. Já se domnívám, že my jako výbor musíme znovu předložit nás pozměňovací návrh na plenárce, protože v roce 2011 jinak budeme mít problém, pokud toto číslo zůstane na této výši a my se budeme muset snažit ušetřit v rozpočtu pro rok 2011, pokud situace zůstane tak, jak je. Takže to je značně naléhavá věc eh, pro tento výbor a já bych byla ráda, aby eh, poslance, aby členové výboru uvážili tuto věc a poslali mi když tak své připomínky k tomu, jak bychom mohli postupovat. Ty. Dobře. Ano, to je problém, který se musíme snažit vyřešit. Giovanni, máš slovo. Já si myslím, že eh, ten další návrh bude nutný, protože v nové Lisabonské smlouvě teď máme novou proceduru, podle které by mohla komise znovu navrhnout něco, co bylo e, zamítnuto, protože to původně byl jejich návrh. Na druhé straně se mi zdá jasné, že rada nechce snižovat jednotlivé položky a proto se rozhodla, že celkově sníží o 420 milionů euro rozpočet na zemědělství, s tím, že si potom nechává možnost eh, během celé procedury si ponechat eh, možnost ještě z jednotlivých položek odebrat určité finanční položky. Tohle je postup, který se už objevil několikrát v minulosti a myslím si, že náš výbor pro zemědělství a další skupiny by měly znovu předložit ten pozměňovací návrh a hlasovat o tom. Protože když se toto nenapraví, tak eh, to skončí tak, že návrh, který vydává parlament na nový zemědělský rozpočet, eh, ten rozpočet je mnohem nižší než minulý rok a to přesto, že jsme tam přidali další peníze, 64 milionů euro. Takže my jako parlament navrhujeme rozpočet, který bude už tak nižší než to, co původně navrhla komise. Já si tedy myslím, že náš výbor, parlament obecně, by eh, měl znovu předložit tento návrh, oprášit ho a předložit ho znovu a požádat všechny politické skupiny, aby ho podpořili, protože si myslím, že na výboru pro rozpočet došlo k nějakému zmatku mezi politickými skupinami, někteří tam nehlasovali podle eh, obecného mínění kolegů. Dobře, děkuji Giovanni. Eh, George Lyons ještě hlásí, prosím. Ano, e, já chci jen říci, že budu podporovat opětovné předložení tohoto návrhu a zajistím, že e, naše politická skupina bude tentokrát hlasovat správně, protože si myslím, že na tom výboru pro rozpočet rozhodně musíme volit pro. A myslím, že i naši socialističtí kolegové s tím budou mít nějaké potíže. Ano, dáme hned to slovo Luisovi, prosím. Nós tomamos aqui na Comissão de Agricultura uma posição e... Jste ve výboru Agri. Jsme zaujali stanovisko. Já si myslím, že bychom toto stanovisko si měli také udržet. A někdy je těžké eh, dosáhnout schody uvnitř politické skupiny. Je potřeba, abychom zde měli dobrou koordinaci mezi výborem pro rozpočet a naším výborem. Ale výbor pro, rozpoč- eh, výbor pro uh, zemědělství náš výbor by si měl podržet své stanovisko a musíme se snažit a přesvědčit většinu našich kolegů, aby eh, s námi souhlasili. No, To mohu podpořit. A pokud už nemáte žádné další příspěvky, tak dobře, uděláme to tak, že to znovu předložíme za náš výbor, nebudeme potřebovat těch 40 podpisů tím pádem a potom se o tom bude hlasovat na plenárce a všichni se pokusíme to protlačit. Takže já vám všem děkuji a končím zasedání.